Buenas tardes. Vamos a empezar. Krásné odpoledne, začneme s naším zasedání. Nechám vám trošku času, aby se členové usadili. Mám pocit, že nás čeká velice zajímavé slyšení. Bude to rychlé slyšení týkající se setkání evropské mládeže a bylo to tak, že v květnu v roce 2014 organizoval Evropský parlament setkání Evropské mládeže ve Štrasburku a při této příležitosti se účastnilo více než 6 tisíc mladých Evropanů, aby diskutovali o nejrůznějších politických oblastech Evropské unie. A vznikla celá řada dobrých eh, nápadů a myšlenek a předsednictvo Evropského parlamentu rozhodlo, že by se v tom mělo pokračovat. A z tohoto důvodu máme dnes mezi mezi námi také mladé Evropany, kteří nám představí některé myšlenky, které vypracovali společně se svými přáteli. Miroslav Chano ze Slovenska je s námi, Pičel Majer z Rakouska, Medámek Dok z Dánska, jejichž životopis si můžete přečíst ve vašich podkladech. Veřejnost na tomto slyšení je širší než normálně, protože toto slyšení bylo oznámeno na síti vytvořené pro setkání mladých Evropanů a bývalí účastníci tohoto setkání nasledují online. Mohou se účastnit diskusy na Twitteru, eh, když dají e-hearings, e-hearings teda, pardon. A proč se to nazývá rychlé slyšení? Z prostého důvodu. Mm, to, co nás zajímá, jsou mladí a jejich myšlenky. A proto vás požádám, aby vaše příspěvky eh, se omezily na 90 vteřin, především proto, abychom měli co možná největší účast, abychom začali každý z těchto mladých představ jeden ze svých nápadů během dvou minut a poté dva poslanci budou moci zareagovat a budou mít na to jednu minutu. To uděláme dvakrát a to je tedy něco, co bychom měli dělat dobře a dodržet čas, což se zřídka kdy stává, ale mohli bychom tak slyšet všechny. Začneme tedy s prvním kolem nápad. První myšlenka společné obrané politiky a slovo má Miloslav Hanos na dvě minuty. Uh, uh, thank you very much all the Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem poslancům Evropského parlamentu a tohoto výboru je mi potěšením představit svůj podnět, svoji myšlenku. V, I ve Štrasburku, kde jsem také byl, se hodně diskutovalo a jedna z myšlenek, která z toho vzešla, eh, je právě ta, kterou jsem použil. Eh, lidé chtějí demokracii a svobodu, chceme, chránit naši kulturu a hodnoty míru nejde jenom, nejde o tolik o společnou armádu, ale alianci evropských armád. Doporučuje zvýšit vojenské výdaje a vytvořit silnou uh, obranou alianci podporovanou finančně Evropskou unii. Když se podíváme na eh, obrané výdaje v USA a v Evropě, tak eh, vidíme, že v Americe je to 28%, v Evropě pouze 1% HDP. Takže tento rozpočet je vždycky nejvíc dras, nejdrastičnějším eh, ukazatelem ambice. Členské státy se spoléhají na spolupráci mimo rámec Evropské unie, ta ovšem nezahrnuje všechny členské státy a tato spolupráce se nezaměřuje výlučně na zájmy evropských členských států, respektive na evropské zájmy. Takže ta má myšlenka spočívá v tom, že bychom vytvořili Evropskou vojenskou alianci, zvýšili, bych, zvyšovali bychom eh, ten rozpočet o 1% každý rok, až by to dosáhlo eh, výše 5% a s tím, že vedení by, za to by zodpovídala vysoký zástupce pro společnou zahraniční a obranou politiku a máme hodně velkou zodpovědnost, jinak musíme chránit naše hodnoty, a to i v oblasti obrany. Jsou to hodnoty, v něž věříme. Děkuji, že jste, mi, že jste vyslechli můj námět. Děkuji, Miroslave. Děkuji, že jsi dodržel čas a druhou myšlenku. No, je to spíš výměna myšlenek k velice párnému tématu, kterým se zaobírá tento výbor o Rusku a Ukrajině a dám slovo tedy dalšímu účastníkovi našeho slyšení. Very much. Děkuji. Ano, jak bylo uvedeno, je to skutečně poměrně eh, těžké téma, těžké o tom hovořit. A, a mé doporučení je následující. Když řešíme situaci Ruska a Ukrajiny, můžeme začít tím, že opustíme představu nebo koncepci mentality studené války, čímž jenom přimějeme Rusko, aby se chovalo tak, jak se chová. Několikrát, když jsme tu, my jsme měli eh, návštěvníky z Evropského eh, parlamentu v Dánsku a setkali se s nimi zástupci mladých lidí a ptali jsme se, co dělá s Ruskem a Ukrajinou, tak jsme slyšeli odpověď, požádáme spojené státy. Ale nemělo by to být tak, že nejdřív se jdeme ptát Spojených států, ale měli bychom jednat sami za sebe, Evropa sami za sebe. A nemělo by být důležité, že USA Obama si myslí to a to, takže uděláme to a to a některé členské státy, ne všechny, budou následovat vedení Spojených států. To není eh, jednotný, jednota. Místo toho bychom měli přezít odpovědnost za vlastní rozhodnutí a vytvořit společnou představu, jak situaci zvládat. První krok samozřejmě pokračování sankcí, které způsobují Rusku určitou bolest a budou eh, fungovat. Dále podporovat Ukrajinu finančně a technicky na základě dohody o přidružení. Není to příliš odlišné od toho, jak to děláme teď, ale měla by to být Evropa jednající jako Evropa a ne některé země podporující eh, americké iniciativy. Děkuji. Já si vám Děkuji mnohokrát. To všechno vlastně souvisí s třetí měnou myšlenek o politice sousedský. Michal Machmajer, prosím. Thank you very much for having us here. Děkuji. Velkým potěšením, že mohu hovořit za 6 tisíc lidí, kteří se účastnili té události je také skvělé, že ty myšlenky, o kterých je tu řeč, jsou také myšlenky, kterými se zabývají poslanci tohoto výboru. Evropská unie je jedna z největších eh, eh, mnohonárodních eh, unii světa. Můžeme se podívat třeba na proces s Balkánem, diskuze s Tureckem, proces rozšíření. Ale samozřejmě musíme postupovat obezřetně. Například, pokud je o Turecko, musí to být navázáno na neustálý, neustálý, zřetel na lidská práva a korupci, což se týká nejenom Turecka, ale všech potenciálních nových států. Pokud se rozhodneme nepřijmout nějaký členský stát, nesmíme na ně zapomenout. Byl jsem v, v, v Moldavsku a je to dosti důležité dát jim určitou eh, naději, je eh, přijmout, nezapomenout je. Takže je potřeba snažit se zlepšovat situaci nejenom v rámci členských států, ale i v sousedství. A to zahrnuje i Ukrajinu, kde teď probíhá tato krize. Takže na to prosím nezapomínejme. Děkuji mnohokrát a nyní začneme s reakcí. Nyní má slovo paní Gomez. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem ráda, že jste položili tuto otázku, protože si myslím, že teď po těch teroristických útocích v Paříži je pro, to pro evropské občany ještě více relevantní. Doufám, že i pro naše vlády, protože oni ty, ty neudělali to, co se mělo udělat. Přestože už to bylo stanoveno v rámci Evropské strategie pro bezpečnosti. To znamená, abychom spolupracovali, abychom jasně vyjadřovali naše eh, obrané koncepce. Paní Mogherini, vysoká představitelka, reagovala na pařížské útoky a řekla, že hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností se nyní rozmazávají. Ta hrozba, již eh, čelíme v boji s terorismem, je vlastně interní boj tři tisíce mladých Evropanů bojí v řadách ISIS v Syrii. A evropské vlády si musí položit otázku, proč? Proč tito mladí lidé se radikalizovali? Proč nevyužívají jiných příležitostí v životě? To jsou relevantní otázky. Ale já pracuji v podvýboru pro bezpečnost tady v parlamentu a myslím si, že Evropa musí dělat více, protože hrozby, kterým čelíme, ať už je to terorismus nebo něco dalšího, potřebuje eh, jaksi tu vojenskou, eh, i vojenskou sílu, to, to vojenské rámě a eh, pokud jde o výdaje, které jsou často vydávané pouze s tím zúženým úzkoprsým národním přístupem, musíme více spolupracovat, ať už jde o sdílení zpravodajských informací nebo e, přípravu a vybavení našich vojáků na hrozby, kterým čelíme uvnitř Evropy i jinde, protože naše bezpečnost do značné míry závisí i na bezpečnosti mimo Evropu. Podívejte se třeba na Liby nebo Irák, to je jasný případ Syrie. I tam probíhá fronta boje proti terorismu. Děkuji. A nyní má slovo pan Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Chairman. If I may address that. Děkuji jestli mohu odpovědět na, odpovědět na tu první otázku od Miroslava. Já v zásadě nesouhlasím, zásadně nesouhlasím s předloženou myšlenkou, ačkoliv je to myšlenka, kterou paní Gomeš podporuje, i když to není překvapivé. Já nevím, jestli byste byli ochotní vstoupit do armády nějaké jiné země. Ano, jistě, že potřebujeme více, více vojáků v našich eh, zemích, ať už je to Slovensko nebo jiná země. Potřebujeme mír, potřebujeme eh, silné armády, silné ozbrojené síly, eh, národní. Ale již máme, již máme alianci a ta alianci se říká NATO. Jejíž výhodou je, že za ní je i síla Spojených států. Ale je to v zásadě Evropská aliance. Není to žádný náznak toho, že by eh, nějakým evropským stát, stát že by vadilo, kdyby evropské státy vynakládaly více prostředků eh, na obranu. A já nevím, jestli když to dáme takhle dohromady, že je nějaká záruka, že to bude lepší než ty jednotlivé armády. Nevidíme k tomu žádnou, žádnou ochotu vynakládat více. Pouze dvě evropské země dosahují základního pokynu na to 2% HDP. Já si nemyslím v této komplikované době, že by pomáhalo se rozptilovat eh, myšlenkou vytváření nějaké evropské eh, obran, obrané kapacity. Víme, co funguje a to je NATO a naše národní ozbrojené síly, které musí být efektivnější. Děkuji. A nyní eh, další příspěvek, prosím kolegou Strevič. Let me... Ano, dovolte mi nejprve vyjádřit eh, ocenění toho, že eh, tu máme první účastníky této iniciativy pro, Evropské iniciativy pro mladé. Cením si také projevu dánské zástupkyně, která to prezentovala velmi jasně. Dovolte mi se vyjádřit k, některé, k některým vašim postřehům. Za studené války bylo Dánsko na hranicích, to ani nemluvím, nemluvím o, o ostrovu Bornholm, který byl vlastně už hodně na východě. Čili všichni měli všechny ty výhody a nevýhody toho být eh, na hranicích ehm, východu a západu demokracie a autoritářských eh, režimů. Evropa a obecně západ jsou největšími vítězi ukončení studené války. Nepodporujeme zač- začátek nové. A myslím, že to je milné poselství, které někdy slýcháme od ruských zástupců, že jsme to my, kdo začínají tuto válku a že tlačíme Ukrajinu proti Rusku. Přeji si citovat kolegu, který hovořil přede mnou v tom, že Evropa a Spojené státy jsou země, které se dívají na věci obdobným způsobem, máme stejné hodnoty a principy. Hájíme svobodnou společnost, demokracii a lidská práva. Proto bychom neměli účast Spojených států bok po boku s evropskými partnery vnímat eh, jako něco, co by protiřečilo evropské politice. A proto nesouhlasím s některými vašimi podněty, ale budu se těšit na další příležitost eh, s vámi o nich diskutovat. Ano, teď k tomu bude příležitost k diskusi. A na minutu má slovo Miroslav. Uh, thank you very much. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za všechny připomínky. Velice si jich cením. Ano, máme profesionální armádu, ale není to o tom, abychom měli víc vojáků. Ale aby existovala lepší spolupráce. Já nesouhlasím, že NATO je Evropskou vojenskou aliancí. um, já si myslím, že je potřeba zbí, sdílet nejenom zpravodajské informace, ale také konkrétní akce v zájmu eh, obrané aliance Evropanů. A nyní na minutu paní Mahmud. Uh, Děkuji za vaše připomínky eh, k Rusku Ukrajině. Já nemohu říct, že bych nesouhlasila, že někdy evropské a americké hodnoty nemohou být v souladu. Ne, já jsem říkala, že bychom měli vytvořit evropskou identitu a tu nevytvoříme, pokud pořád budeme sledovat, co dělají američané. A my třeba jsme i hned reagovali, když jsme viděli, jak se situace na Ukrajině vyvíjela, ale E, není možné tedy čekat, co udělá Bílý dům, co řekne Bílý dům. Přece musíme my jako Evropa se vyjádřit hned okamžitě a e, když se říká, že máme stejné hodnoty a je mezi námi soulad, tak nemusíme čekat na názor toho druhého. Také souhlasím, že e, že tedy tu retoriku studené války nezačal Západ, ale teď eh, zde eh, se etabluje taková mentalita studené války a eh, mezi tedy USA a Ruskem. A, a Evropa sama tedy by měla mít svůj názor a měli bychom jasně říci, toto je v našem společném zájmu a když je to třeba pospolupracovat se Spojenými státy. Děkuji. A nyní kolega tady. Ano, souhlasím s kolegy a souhlasím s tím, že svoboda českou demokracie, svoboda projevu, to jsou naše hodnoty. A další hodnoty musíme také chránit jako naše evropské. Vyvážíme demokracii, ať je to přes ekonomiku, nebo pokud to je nutné, musíme i demokracii hájit vojenskými prostředky, ať je to proti teroristům či jiným státům a tak dále. Souhlasím s myšlenkami kolegů v tomto. Já samozřejmě bych rád, aby diskuze pokračovala, ale čas je omezený, takže budu rád, kdybychom mohli nadále o tom diskutovat. Děkuji. Děkuji. A nyní přejdeme ke druhému kolu, to bude ve stejném formátu. Nejprve vy dostanete dvě minuty eh, na téma, které také velice aktuální, lidská práva, eh, terorismus a Evropská unie jako globální aktér. Nejprve pan Hanoš řekne, jaký jeho názor na lidská práva. Děkuji, děkuji eh, Lidská práva mimo EU, to bylo velice populární téma ve Štrasburku a eh, takže asi vyberu jedno velice zajímavé téma z těch, tohoto širšího tématu. Takže my máme dva systémy ochrany lidských práv v Evropě a mimo Evropu. Namísto ochrany lidí, tak spíše to byrokratický boj mezi Evropským soudním dvorem a Evropským soudem pro lidská práva vzhledem k faktu, že máme za to, že Evropa je symbolem demokracie a e, e, trvá na dodržování lidských práv, tak Evropská unie by mm, měla tedy být e, šampionem lidských práv vždycky. A já mm, Moje představa je, že bychom měli vytvořit společný výbor eh, složený z Evropského soudního dvora a Soudního dvora pro lidská práva, který by se zabýval ochranou lidských práv v Evropě a i by eh, pracoval na rekodifikaci spolu s Radou Evropy a také i bychom měli mít společnou chartu lidských práv, eh, společnou tedy obou institucím. Je zásadní eh, mezi evropskou mládecí šířit tu odpovědnost Evropy, že ta odpovědnost jde za rámec regionální politiky a k tomu potřebujeme pomoc běžných občanů abychom eh, tedy tento výbor by především měl za úkol konzultovat s občanskou společností a s experty z členských států a mm, Rada Evropy a Evropská unie by alokovaly k tomuto eh, finanční prostředky aby bylo možné tedy financovat, pomáhat aktivistům lidských práv. Takže to je všechno, těším se na vaše připomínky. Muchas gracias. Y ahora sobre terrorismo. A teď k terorismu paní, paní Mahmud. Děkuji. Další důležité téma na dvě minuty aspoň. Proto, aby Evropská unie mohla reagovat na teroristické činnosti mimo EU, tak já bych navrhla, abychom připojili Evropskou společnou armádu Evropskému mírovému sboru. Evropský mírový, mírový sbor již je funkční při těch humanitárních aktivitách, mírových aktivitách a měli bychom tedy k tomu připojit takový segment Evropské armády. A Evropská armáda a Evropské mírové síly by vytvořily Evropskou intervenční sílu, která by poskytovala humanitární pomoc obětem a také i útočila na tábory teroristů, tak aby Evropa eh, zůstala více sjednocená a vzala do vlastních rukou svůj osud. Děkuji a další téma, velice zajímavé, role Evropské unie jakožto globální aktér. Evropská unie jako globální aktér. Tak, pan Maj. Poslední téma je Evropská unie jako globální hráč. Všechny myšlenky, o kterých dnes se diskutuje, a vše, co jsme slyšeli, tak to vychází z jedné velké věci. A to zdali Evropská unie je schopna eh, hovořit jedním hlasem jako silná unie, anebo zdali je to eh, hlas 28 států. Někdy není úplně jasné, co Evropská unie si přeje když jde o globální témata, tak máme zde hlas Číny, máme zde hlas z Washingtonu, ale nemáme zde hlas z Bruselu. Namísto toho máme hlas z Berlína, z Paříže a tak dále. Samozřejmě, to znamená hlubší integraci evropské politiky a také to i znamená i převést určité kompetence ze státu na Evropu, což asi v příštích měsících či letech se nezmění, ale měl by to být dlouhodobý cíl. Máme zde mnoho témat, která lze řešit pouze na národní úrovni, ať je to politika sousedství, jsou to všechny ty vojenské otázky. Zde potřebujeme hlubší integraci. A e, a proto je třeba, aby tedy Evropská unie byla globálním hráčem s jedním hlasem. Dobře, začneme s rozpravou a jako první má slovo paní Lunaček. Děkuji. Za prvé, já chci poděkovat účastníkům, protože i pro nás je to velká příležitost si vás vyslechnout. Já bych ráda, kdybychom měli více času, ale je omezený. Takže se vyjádřím ke dvou věcem. Pan Hajnoš zmínil, že by bylo nutné, aby Evropský soudní dvůr a Evropský dvůr lidských práv se spojili. Problém je, že máme zde eh, rudikát z prosince 2014, který jasně říká, že eh, přistoupení Evropské unie k, k umluvě základních práv, že eh, to je třeba zastavit. A já a moje frakce, my si myslíme, že by to bylo potřeba spojit, ano protože eh, rozhodnutí Evropské unie nelze napadnout před eh, soudem ve Štrasburku. Já s vámi souhlasím. Na pana Majera. Ano, vy jste něco řekl v prvním kole. Perspektiva a rozšíření. Myslím si, že je velice důležité a jsem ráda, že jste to zmínil. Je třeba pokračovat s rozšířením. Za chvíli budeme hovořit o Turecku a dokonce i moje politická frakce si myslí, že kapitola 23 a 24 by se měla zahájit s Tureckem, protože to se týká právního státu, svobody médií, svobody projevu a tak dále. To by mohlo eh, pomáhat eh, aktivistům v Turecku a hlubší integrace. Řada z nás zde si uvědomuje, jak silná je rada a rada brání třeba evropské legislativě a my tedy si myslíme, ano, méně kompetencí, méně pravomoci členských států a více pravomocí především v oblasti bezpečnosti převést na EU. Pan předseda, děkuji. Ještě někdo by se chtěl zapojit? Já myslím, že můžeme být flexibilní. A já vím, že je těžké to omezit vás na minutu, ale je třeba, aby mohli mluvit všichni. Takže pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si pečlivě všechno vyslechl a pokusím se být stručný v reakci k prvnímu bodu. Evropský soudní dvůr versus Evropský soud lidských práv a přistoupení k úmluvě. Ano, je to problematické, ano, ten proces byl zastaven, bychom si byli přáli, aby to bylo jinak, ale ve srovnání se stavem lidských práv mimo EU, tak já si myslím, že to je tedy takový mm, mm, problém, pseudoproblém spíš, protože je to sice problém, eh, který nás tady hodně vzrušuje v Evropě, ale já myslím, že nikoho jiného mimo Evropu se to, eh, eh, to, to nezajímá, protože tam ty problémy lidských práv jsou daleko závažnější. Takže mm, bychom měli řešit ty závažnější problémy. Ale co bych byl býval rád, a, a, ano, Evropská unie by měla být příkladem, vzorem v lidských právech, to je důležité, šampionem. Uvnitř Evropské unie také musíme dodržovat lidská práva, ať, co, ať je to svoboda projevu, ať je to zacházení s vězni, ať je to boj proti eh, projevům násilí a tak dále. Musíme konsistentně vystupovat, protože mnoho lidí eh, k nám vzhlíží, jako na region, kde se dodržují lidská práva. To není nějaký idealismus. To skutečně, eh, pokud my budeme respektovat lidská práva uvnitř EU, tak si zvýšíme kredit. A vy jste hovořil o terorismu. Prosím, už končíte. Už budete muset končit. Dobře. Mm, pokud chtějí další kolegové mluvit dobře, tak budu stručný. Eh, příliš se nezaměřujte na armádu, o to tady tolik nejde. Ale spravodajské služby, ano, výměna informací. Všichni ministři vnitra po útoku na Charlie Hebdo tak apelují na novou legislativu, to ano, ale moc se nevyjadřují, jsou laxní k reálné spolupráci, takže zde potřebujeme, aby došlo k pokroku. Děkuji. Kolega Castaldo nyní. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že dnes zde můžeme hovořit o evropských tématech s mladými Evropany. Eh, eh, samozřejmě v té perspektivě, že eh, Evropa je pro mladé lidi, já zase o tolik starší nejsem. Já mm, souhlasím s řadou bodů, které jsme slyšeli, především v předchozím kole příspěvku, ale vy jste nastolili jedno téma, které je zásadní Evropa eh, dělá vždycky všechno v zájmu Evropanů? To je otázka, kterou třeba si klást neustále, především v mezinárodních vztazích, například pokud jde o politiku bezpečnosti a obrany. To nej, tady nejde tolik o nástroje, protože podle mě lze posilovat koordinaci vojenských složek v EU, lze mít eh, cílenější nástroje a bez toho, aniž bychom popírali na to. Ale transformovat Evropskou unii v druhý pilíř vůči Spojeným státům, eh, tak to je důležitá věc, protože zatím nejsme dostatečně koordinováni. A teď pokud jde o Ukrajinu, eh, takže zde samozřejmě to je na dlouhou debatu, ale eh, vy máte pořád ještě sílu jít do detailu a i tedy třeba eh, napadat, kritizovat věci, které eh, lidé často tak snadno říkají a prosazovat vlastní nástroje a lidská práva. To mi hodně leží na srdci. Já si myslím, že všichni zde v sále jsme přesvědčeni, že Unie by měla být šampionem lidských práv, ale problém je jak. Jak se stát takovým šampionem? A v tomto případě nástroje pro splnění tohoto cíle, no, ale ostatní hovořili dvě minuty. A já jsem jenom říkal, že k tomu rozpět. Například naše vztahy, obchodní vztahy by měly být v souladu s těmi principy, které prosazujeme. To je první zásadní pilíř. A potom závěrem. Pokud je o terorismus, možná bychom měli, tak prosím, už konec. Dobře. Paní Gomez. Já jsem to řekla na začátku, abychom všichni se mohli zapojit, tak vás musím omezit. Já myslím, že tady bychom nedávali dobrou lekci mladým, ale sobě taky ne. Pokud chceme, aby Evropa byla šampionem lidských práv, dobře, ale musí být také skromná a musí uznávat, že má vlastní problémy, nedostatky v lidských právech. Nikdo není perfektní s lidskými právy. Jedna zásadní otázka, teď abych zareagovala na otázku terorismu. My nesmíme nahrávat terorismu a Nemůžeme eh, reagovat eh, tak, že eh, se vzdáme základních svobod třeba a tím vlastně budeme nahrávat teroristům, jako například Bushova administrativa, když začali třeba s, s mučeními v Guantanamu a tak dále. To je důležité i teď. Třeba vidíme xenofobní, islamofobní, antisemická hnutí v Evropě a která se snaží zaměřit se na migranty, jako kdyby oni byli napojeni na terorismus. To je velice milné. Proti tomu je třeba bojovat. A teď, když hovoříte o mírových silách, dobře, my nemáme mírové síly, my máme humanitární akce. My vlastně, naše armáda až budeme mít evropskou armádu, já doufám, že ano, tak potom budeme eh, mít také mírové složky, protože naše armáda bude pro eh, boj za právní stát, za lidská práva, za mír a to je tedy, v tom by měla být ta evropská obrana. Ale já souhlasím, nejprve potřebujeme mít spravodajské služby, které budou spolupracovat eh, a které si budou vyměňovat informace v oblasti boje proti terorismu. Děkuji paní Gomez a nyní skončíme. A prosím eh, kolegové, kteří eh, budou tedy končit teď eh, kolo, toto kolo, tak aby byli konkrétní pan Kordy Mike. Děkuji, pane předsedo. Když Německo bylo rozděleno do několik stov, stovek států, tak to byl klidný stát. A měli jsme nejklidnější hranici v Evropě. A když jsme se spojili, no tak nastaly dvě velké války. A dnes máme štěstí, že Evropská unie je slabá a nemá žádnou armádu. Había pasado que el señor Van Orden también tenía la... Děkuji, pan Van Orden také. Um, could I, could I put a thought back to, uh, uh... Do, zareagoval tady na mladé lidi, ne, u nás. Samozřejmě všichni jsme pro reálná, skutečná lidská práva, ale možná koncepce lidských práv nyní tedy v podstatě Eh, je tak eh, strašně jaksi eh, banalizována, že je to zneužíváno. A vy zde navrhujete, že na jedné straně bychom měli být silná lidská práva a na druhé straně bychom měli tlačit na evropskou integraci. A já nevím, jak sladit tyto dvě myšlenky. Děkuji. Para terminar el turno de... A teď pan Miroslav, na minutu končíme tady teď s našimi mladými řečníky. Uh, thank you very much. Thank you very much for all the comments. Děkuji, děkuji za všechny připomínky ke všem tématům. Lidská práva pro mladé lidi jsou jedním z nejdůležitějších témat uh, v průběhu této uh, evropské události pro mladé. Byli jsme asi dvě hodiny debat na toto téma. Je důležité, aby občané skutečně pochopili, jaká práva mají. Aby byl jednotný systém, zvláště pro mladé lidi. Já si cením všech vašich eh, připomínek a myšlenek doufám, že i příští rok se sejdeme a budeme schopni předložit naše myšlenky. Děkuji, paní Má. Uh, yes, thank you very much. Děkuji vám. Paní Komeš, děkuji za vaše eh, připomínky k mému návrhu. Zcela s vámi souhlasím. Měla by to být armáda pro mír. Lidé často říkají, máme armádu, která zasahuje v zájmu míru. Ale často to říkají tolik, že se to dá zneužít. Oni říkají, tohle bylo v zájmu míru, nebo tyhle lidi jsme také, to jsme také dělali v zájmu míru. Čili jak zjistit, aby když vyšleme armádu, že je to v zájmu míru. Aby bylo jasné, že je to evropská armáda a ne pouhá podpora eh, mise nějaké jiné země. Stejně tak, když skombinujeme eh, humanitární pomoc s vojenskou operací, že zároveň poskyt, poskytneme eh, pomoc těm potřebným obětem, ale zároveň budeme schopni zautočit tam, kde je potřeba. A já eh, odpovím pouze rychle poslanci, který našel tu mezeru mezi lidskými právy a rozšířením budu trochu provokativní. Ne, eh, eh, přímo drzí. Ale já jsem říkal, že evropské rozšíření můžeme chápat pouze v kontextu lidských práv, svobody slova, svobody tisku. Čili samozřejmě že mezi tím není žádná, žádný rozpor, žádná mezera. Nezapomínejme, jak zmínili mnozí před, předřečníci, mnozí občani, mnoho lidí mimo Evropu vidí Evropu jako jakýsi cíl, ke kterému se snaží směřovat. Takže je na Evropě, aby pomohla těmto lidem a těmto zemím eh, rozvíjet lidská práva a bojovat proti korupci. Na to nezapomínejme. Muchas gracias a... Děkuji <clears throat> našim mladým účastníkům a také za jejich konkretizaci. Děkuji rovněž mým kolegům, kteří se aktivně účastnili této diskusy, na kterou jsme bohužel neměli mnoho času a děkuji také našemu publiku, které mohlo sledovat diskusi. Budeme, vás i nadá, budeme vám i nadále naslouchat a máte vždycky otevřené dveře do Evropského parlamentu. Děkuji vám. Vamos a continuar. Budeme pokračovat eh, s zprávou o rozvoji v roce 2014, je to zpráva Komise o Turecku a poté se budeme zaobírat prvním eh, hodnotěním návrhu zprávy týkající se pokroku v roce 2000. Jo. 2014 v Turecku. Antes de dar la palabra... Než dám slovo paní zpravodajce Katy. Rád bych vám připomněl, že lhůta pro pozměňování pozměňovacích návrhů či návrhu pro usnesení jako takové je 27. ledna v 6 hodin. A nyní je na řadě paní zpravodajka na 5 minut. Thank you, chair. Dear colleagues. Pane předsedo, drazí kolegové, hovoříme o výroční zprávě Evropského parlamentu o Turecko týden po usnesení, kterém vyjadřujeme odsouzení nedávných událostí týkajících se svobody vyjadřování v Turecku. Nedávné vyšetřování eh, proti novinám Kumhriet za publikaci z výňatku z nedávného, z posledního vydání Charlie Hebdo ukazuje, že svoboda slova musí být chráněna. V uplynulých dvou a půl letech jsme se zaměřovali stále více na otázky, které se týkají eh, klíčových hodnot Evropské unie a tím pádem jsou také v, v samým, eh, samou podstatou vyjednávacího procesu, to znamená respektování eh, právního řádu a základních práv. Turečtí občané by měli mít právo míruje protestovat, vyjadřovat se, združovat se v odborech a také rovnost eh, mezi muži a ženami musí být naplněna. Byli jsme svědky některých pozitivních, eh, například eh, snaha vlády řešit kurskou otázku tím, že se pustila do jednání s, PK, s PKK a také odolnost ústavního systému, jak prokázala některá rozhodnutí Tureckého ústavního soudu. Ale celkový obrázek je již méně radostný, když se, obzvlášť když to srovnáme s předchozími lety. Ve zprávě také vyjadřuji obavy týkající se vysoké míry politické polarizace v Turecku. Vnímáme také potřebu zintenzivňování spolupráce v řadě otázek, které se Turecka týkají. Máme strategické partnerství a jasnou potřebu intenzivnější spolupráce v otázce zahraniční bezpečnosti a boje s terorismem jak to včera eh, řekli evropští ministři zahraničí. Turecko a Evropská unie jsou strategickými partnery a musíme tudíž eh, nikoliv izolovat Turecko, ale naopak zesílit naše, naší účast. Je to ovšem kandidátská země. Máme daleko více nástrojů než v případě eh, jiných zemí evropského sousedství. A proto eh, chci, abychom využili všechna, všechny nástroje v rámci vyjednávacího procesu, aby Turecko, abychom dali Turecku možnost ukázat, že stále ještě je na straně demokratických eh, reform. Stavím na práci eh, Ri Omen Reuten své předchůdkyně, abychom otevřeli kapitoly 23 a 24, protože si myslíme, že reformy v oblasti soudnictví, základních práv a jsou e, naléhavě potřeba. Myslím si, že je to nejlepší způsob, jak podpořit účinné reformy, jak zajistit, aby reformní proces v Turecku se utvářel na základě evropských hodnot a norem. Další nástroje jsou použití Eh, naší síle tím, že se budeme zaměřovat na financování, že posíleme eh, proces eh, tedy s jednání s Kordy, že se pokusíme také doplnit politický dialog pravidelnými, strukturovanými ekonomickými dialogy v některých klíčových oblastech, včetně obchodních vztahů s třetími zeměmi a tím, že poskytneme finanční eh, podporu pro syrské uprchlíky v Turecku. Také máme mnoho příležitostí, eh, které dávají eh, tedy možnost turecké vládě ukázat, že jsou odhodláni pokračovat v reformním procesu reforma, ústavní reforma může sloužit k tomu, aby vytvářela pluralistickou společnost. Nová ústava by měla vycházet širokého konsenzu napříč celým spektrem. A vláda je také vybízena k tomu, aby eh, vytvářela široký konzultační mechanismus, eh, který bude součástí legislativního procesu. Ankara může otvírat ty hlavní ukazatele těch eh, kapitol, které nejsou zablokovány z evropské strany. Ale to, že Turecko zatím neimplementovalo ustanovení vyplývající z eh, dohody o přidružení a dalšího proto, mm, s tím souvisícího protokolu, představuje velkou zátěž eh, procesu přistupování. Já doufám, že se podaří jedna, obnovit jednání um, na Kypru co nejrychleji. Tento parlament totiž již dlouho podporuje sjednocení Kypru na základě dlouhodobého a udržitelného řešení pro obě společnosti v souladu s rezolucemi OSN. V souladu s předchozími usneseními tohoto parlamentu nadále trvám na tom, aby se budovalo na dosaženém kompromisu. S ohledem na to, že jednání o přistoupení byla zahájena v říjnu 2005 a že to je určité východisko pro dlouhodobý proces, který je podmíněn eh, odhodláním reformovat dál. Doufám, že budeme schopni skoncentrovat diskuzi, zaměřit se na obsah reformního procesu. Těším se na eh, vaše podněty a vstupy, zejména pokud jde o to, jak můžeme oživit eh, vztah s Tureckem. Sdílíme samozřejmě obavy ohledně interních eh, eh, aspektů interního vývoje v této zemi. Je v zájmu nás všech, aby Turecko pokračovalo v demokratických reformách a aby se Evropská unie stala hlavní kotvou tohoto procesu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Pedy. Teď budeme pokračovat. Nejprve dáme slovo stínovým zpravodajům a na tři minuty má slovo paní Somer. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za práci, kterou, si, kterou vykonala v tomto návrhu. Není to nikdy snadná práce a rezoluce, zejména když se jedná usnesení parlamentu k Turecku, ale mohu, vám ujistit, mohu vás ujistit, že to bude ještě obtížnější, až přijdou pozměňovací návrhy. Uznávám, že jsem si musela váš návrh přečíst dvakrát. Měla jsem tak trochu potíže s tímto číst, proto to, že některé body, které jsou pro nás důležité, se objevují vícekrát. Promiňte, omlouvá se řečnice. Ehm, já to mám možná trošku přeházené, ale to je hod, asi mají problém, jak jsem to četla. Ale přesto mi dovolte několik připomínek. Správné je, a to by se tam mělo taky napsat, že v Turecku je třeba ještě mnoho učinit. Na různých místech bych to chtěla mít ehm, napsáno daleko zřetelněji. Možná, že se nám to podaří. V usnesení minulém v minulém týdnu jsme dobře spolupracovali i se stínovými zpravodaji ostatních politických skupin a doufám, že v tomto duchu, který jsme prokázali u minulého usnesení bude moci pokračovat. Myslím si, že jsme toho schopni. A teď bych ráda byla poněkud jasnější a zřetelnější. V minulém týdnu se nám v usnesení podařilo být zřetelnější a podle mého názoru by se to či ono v posledním usnesení ke svobodě projevu mělo zahrnout do tohoto usnesení aby tady nebylo jen pár odkazů, protože odkazy se velice snadno přehlednou. Já si myslím, že by tady mohlo se klidně zopakovat to či ono, že bychom se toho mělo odvážit, aby naše stanovisko bylo zjevnější. Neměli bychom se toho lekat. Myslím si, že v předvečer schvalování toho usnesení minulý týden už zase docházelo k blokování internetu v Turecku a to je naprosto děsivé. Navíc, když premiér v Paříži vykládal něco úplně jiného s ohledem na svobodu na internetu. A tady k tomu bychom se měli zcela jasně vyjádřit. My eh, prostě nechce mu nasazovat psí hlavu, eh, ale teď myslím si, že musíme to situaci naprosto jasně popsat. Není možné, aby eh, prostě se jeden den říkalo hot na vysokých oficiálních postech a druhý den Čehý. E, čili tady musíme nalézt příslušnou formulaci, protože mně přijde opravdu divné, že e, e, tady je, že svoboda projevu a mm, prohlášení o, mý, o úmyslech. Tady se to, jejich tedy prohlášení Turecka se točí každý den o 180 stupňů a to tady rozhodně nepřípustná, co mě také šokovalo a to bych ráda ještě jednou zmínila, je skutečnost, že turecký premiér při jeho návštěvě Německa dával vinu za teroristický útok členským, státem Evropsk- členským státům Evropské unie. No to je teda vrchol. A naposledy tady jsme slyšeli poznámky různých politiků, že takový, že islámský teror žádný neexistuje, teror ano, ale ne islamistický a k tomu se tady musíme také vyjádřit. A měli bychom to jasně říct, že to je proces k otevřeným koncem. Už se blížím ke konci, k závěru. Pane předsedu, dělali jsme to i v posledním usnesení a myslím si, že při volbě slov bychom měli zůstat tak, jak jsme ji volili minulý týden. A pak bych ráda měla něco konkrétního eh, k Famagustě, ale o tom jistě ještě budeme hovořit. Eh, pan Van Order, prosím. Well, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. To je, je to zajímavá zpráva je tam mnoho eh, ovšem prvků, které se opakují pokaždé, když píšeme zprávu o Turecku. Evropský parlament by neměl být hlasem disidentských prvků, ale spíše hlasem, který volá po jednotném demokratickém a eh, světské vládě Turecka, vládě, která respektuje eh, skutečná lidská práva a politickou svobodu. Jistě, že byly vyjádřeny určité obavy v posledních měsících, že některé tyto svobody eh, byly do jisté míry rozředěny nebo zneváženy. Jsou také obavy, že Turecko přijímá dvojznačný postoj ve vztahu k mm, islámskému státu. Váhalo, pokud je o zpřístupnění tureckých základen v operacích proti eh, ISIS, a nebylo příliš důsledné, pokud jde o prevenci teroristů do Syrie, pohyb překračování hranic do Syrie. A když se teď volá o ještě větším um, usnadnění eh, vízového styku nebo eh, hraničního styku s Tureckem, si musíme uvědomit, že v uplynulých třech letech došlo asi ke 100 tisícům nelegálních překročení z Turecka do Řecka a dalších částí Evropské unie. A já se domnívám, že to je problematické v době, kdy jsou stovky tisíc uprchlíků ze Syrie v Turecku. S tím, že je poměrně snadné se dostat z Turecka do evropských zemí. To je extrémně znepokojící a problematické a musíme udělat více, abychom eh, tuto situaci vyřešili. Pokud jde o Kypr, tak to není jen Turecko, které musí podpořit eh, to jednání o znovu sjednocení, ale také Řecko. má cenu opakovat pořád mantru o ankarském protokolu, protože víme, že důvod, proč to nebylo zavedeno, spočívá selhání samotné Evropské unie splnit vlastní závazky ukončení izolace severního Kypru. Energetické otázky jsou samozřejmě důležité stále více, ale také zdroje na napětí. Čili musíme také volat potom, aby se otevřela energetická kapitola. Existuje celá škála různých aspektů energie a je čas, abychom se k tomu posadili. Jsou tu tedy některé dobře známé prvky v této zprávě, ale je tu celá řada dalších prvků, které zatím ošetřeny nebyly. Děkuji a nyní má slovo pan Lambsdorff. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Um. Děkuji, děkuji za tuto zprávu, je dobré, že jste eh, převzali eh, tuto kompromisní formuli, že se můžeme soustředit tedy na zbývající problémy. Ovšem ty jsou eh, složitější, než byly v uplynulých celých deseti letech. Bavíme se dokonce o tom, jestli vůbec má cenu pokračovat v jednání. Pokud jde o svobodu vyjednávání, svobodu médií, nezávislost soudnictví, nezávislost vyšetřovacího procesu, nezávislost třetí eh, tedy eh, rávně vlády. To jsou všechno věci, který, které jsou vystaveny v Turecku obrovskému tlaku a které jsou ohroženy. A to, jak vy to formulujete, měli bychom dát Turecku příležitost prokázat skutečné odhodlání, reformovat plur a tak dále. To je to tež, co jsme používali v předchozích případech v případě Saman Samaniolu eh, a Turecko tento závazek neprojeví. To si můžeme, tím si můžeme být jisti, protože eh, pokud je o tyto ústřední otázky, které jsou samotným jádrem prvního koreňského kritéria, jsme zatím neviděli nic. Naopak jsme byli svědky zhoršení. Turecký premiér jasně řekl Evropě, jděte se vycpat, je nám jedno, co si myslíte. A Richard ví, o čem mluvím, on přesně tímto způsobem se vyjadřuje. Takže v této zprávě by to nemělo být business as usual, mělo by to být o tom, že vstupujeme do desátého roku vyjednávání, desátého roku. A není tu mnoho lidí v tomto sále, sále, kteří by si mysleli, že v dalších deseti letech bude Turecko členem. Takže na co se musíme zaměřit, a tady v tomto souhlasím s tím, co jste napsala, je to spousta věcí, v kterých můžeme konstruktivně spolupracovat. A jste některé zmiňovala, energie, uprchlíci, zahraniční politika. Dobrá, to bychom měli zdůraznit ještě víc, ale neměli bychom dávat příliš velkou váhu detailům roz, procesu rozšiřování, protože to je eh, proces, který je jaksi, eh, který je zmařený. Kte, podívejte se, ukázala to i Evropa, Sarkozy řekl, ať uděláte cokoliv, stejně vás nepřijmeme. Takže já myslím, že bychom měli rozvíjet pozitivní agendu a neměl by to být business as usual. Neměl bychom jen tak doufat, že Turci budou cítit odhodlání v oblastech, kde ho prostě necítí, ale zaměřit se na ty pozitivní věci, v kterých můžeme pokračovat. Když byla zmíněno liberalizace výhozového styku, tak na tom jim záleží. Eh, stát před těmi konzuláty fankaře to jim, to jim vadí. Další kapitola, to je jim jedno. Děkuji mnohokrát. A dalším zpravodajem pan Anti Giorgio. Děkuji. Nejprve bych rád poukázal na to, na to, že podporuji stanovisko, že už nelze pokračovat tak jako dosud. Žádné business as usual. Musíme ozřejmit, že turecký prezident se nemůže chovat tak, jak se chová vůči Evropskému parlamentu. A už dokonce kritizoval jedno usnesení Evropského parlamentu jako nevyvážené a tím pádem označil nás za nevyvážené. A k tomu teď přistupuje toto usnesení Evropského usnesení, které se snaží ještě posílit eh, to, co se týče nedodržování svobody projevu a potlačování novinářů v Turecku. A teď islámský stát Jakajhat podporuje turecký stát, nebojoval proti němu džihad, pardon. A teď se vůbec nehovoří v této souvislosti o Famagustě na Kypru. Existuje tady povinnost Turecka opět vrátit toto území Kypřanům. Vůbec neexistovala žádná zmínka, kterou chceme mít demilitarizace Kypru. A také přestupky Turecka, porušování práva tím, že pronikají do výsostných vod. V předešlým usnesení jsme říkali, že je třeba otevřít archivy Turecka s informacemi o masových hrobech. A existují nejnovější informace o masových hrobech, které umožnili při rodinným příslušníkům alespoň oznámit, kde jejich blízcí leží. Z části jsme také skonstatovali, že jednotlivé osoby, eh, že z jednotlivých osob zůstaly ještě dva prsty nebo dva zuby, ale vůbec se nehovoří o eh, vyvraždění obyvatel. Turecko konečně musí otevřít všechny archivy a říci, kde jsou masové hroby, aby příslušníci mohli své pozůstalé, pardon, mohli své zemřelé eh, pohřbít. Je to naprosto nestydaté jim poslat čtyři kostičky a říci, to jsou kostičky vašeho rodinného příslušníka. My na Kypru chceme být stabilní zemí, chceme se stát pilířem míru a chceme přispívat k blahu zemí na tomto světě a chceme skutečně intenzivně k tomu přispět. A když něco k tomu chce říct Evropský parlament, má se k tomu vyjádřit vůči uh, Turecku a vůči kyperským Turkům eh, eh, protože turečtí či kyperští Turci už se stali menšinou na svém výsostném území 100 tisíce. Pardon, eh, řečtí či kyperští řekové už se stávají takřka minoritou a proto potřebujeme naléhavé řešení a potřebujeme vaše řešení. A nyní má slovo další stínový stínová zpravodajka. Já bych en bra... Já bych... Já bych bych chtěla poděkovat řečníkům za vynikající vyváženou zprávu a zde bych chtěla tedy jít pod pobodu. Víme, že něco dneska v Turecku eh, nehraje především mm, pokud jde o orgány a jejich působení ale třeba se podívat na to odlišně, co dělá vláda, co dělají občané. Musíme nalézt způsob, jak vyslat pozitivní signál občanům, že jim nezavíráme dveře. Myslím si, že musíme hovořit o udržitelném míru s Kurdy a ne o udržitelném řešení situace Kurdům dlouhodobý mír mezi Turky a Kurdy a především, eh, když se podíváme na situaci v okolí, eh, tedy především mám na mysli islamský stát eh, hned na hranici, tak zde v tomto kontextu musíme vyjádřit naši obavu o opakovaných stížnostech, které slyšíme mm bodě 18 eh, tam se hovoří o novinářích. Důležité je si připomenout, že Turecko je pro novináře nebezpečnou zemí. A to nejenom teď, tedy v konkrétně, eh, eh, ale vůbec, protože tam třeba menšiny nejsou zastoupeny mezi novináři. A dále bod, který se týká žen. Možná tam bychom mohli hovořit, zmínit to, mm, jaká je role žen a jakým, jakou mají možnost eh, ho, mm, se vyjadřovat. Bod 27. přes Turecko i do budoucna bude proudit hodně uprchlíků tady i v Česku, Švédském se hodně hovořilo o tom, co dělají řekové, kteří posílají ty migranty hned do Turecka zpátky. Takže potřeba se na to podívat z širšího pohledu migrace. A poslední část, tam, kde se hovoří o čisté energii. Máme společnou výzvu, to znamená snížit eh, roli fosilních paliv, pokud chceme splnit eh, ty cíle, klimatické cíle. Takže to bych ráda, aby také to tam bylo zmíněno. Děkuji paní Jos. A nyní má slovo předseda delegace pro Turecko, pan Manolis. Tři minuty. Děkuji NEP. Eh, Děkuji vám 30. Budeme mít přípravné zasedání smíšeného výboru s kolegy našeho tedy výboru EU Turecko. Přípravné zasedání tedy 30. ledna a interparlamentní výbor bude zasedat jako takový v Istanbulu od 18. do 20. února. K textu naší paní kolegyně Jiry, k tomu bych chtěl také učinit pár připomínek. Za prvé chci poděkovat za předložení její zprávy ona také řekla, že to je strategicky nesmírně významný vztah, vztah Evropské unie a Turecka, ale je přece jenom leco si ještě podotknout. Teď k zahraniční politice. Tady není žádný společný názor s Evropskou unii, zejména co se týče Ruska a sankcí to jsme dnes dopoledne viděli v souvislosti s diskusí o Jugoslávii. za druhé e, k státu spravedlnosti, justice tedy. A když novináři jsou zatýkáni a Twitter a Facebook jsou omezovány, tak Turecko je velice vzdáleno od evropského EKY. Lidská práva a základní svobody. Tady se konstatuje, že náboženská svoboda eh, celá, eh, celou řadu let není dodržováno. Eh, máme Centrum ekonomického patriarchátu, které vyžaduje, aby se otevřelo jedno centrum Potom máme téma menšin, to je také nesmírně důležité, je třeba ho zohlednit této zprávě, stejně tak jako demokracii, kde se odkazuje na to, že desetiprocentní volební překážka je velice obtížná. Nové strany se nemohou dostat do parlamentu. A potom dobré sousedské vztahy. Kypr je gordickým uzlem pro vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem. Normalizace vztahů ke Kypru, aby byl zrealizován eh, příslušný protokol. V nedávné době došlo k provokacím, o kterých se hovořilo na plénu potom OSN, eh, potom porušování, překračování, tedy vnikání do výsostných vod. Při to o tom budeme hovořit 30. ledna od 18. 20. února. Děkuji. Question? Nosotros diputados eh, tenemos bastantes, tenemos casi 12. Eh, voy a dar un minuto y medio y pediría que nos eh, atuviéramos al tiempo. Eh, el primer diputado, el señor Preda. Euh, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à euh, féliciter. Euh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl. Kde pak máme paní zpravodajku a tamhle. Já bych ji chtěl poblahopřát. Já si myslím, že tento text také obsahuje v první části pozitivní prvky týkající se vztahy s Evropskou unii a v druhé části textu se e, obrací pozornost na určitý vývoj, který vzbuzuje obavy. Za třetí se domnívám, že by bylo zapotřebí neváhat a říci naprosto jasným, čili ještě jasnějším způsobem, jaký je neklid, který má jí přátelé Turecka, ke kterým se já počítám, ale jaké obavy pociťují v souvislosti se se směrem, který e, Turecko nabírá. Eh, eh, už eh, říkáme od prosince, že Turecko se dostává více a více na kolej, která je velice obtížno defini- de- obtížně definovatelná. Nemůžeme ji nějak pojmenovat. Každopádně se ovzdaluje o demokracie. A nejvýznamnější otázka, co se stalo v minulém roce v oblasti svobody slova, dělba moci, nezávislé justice. Jaký je režim v Turecku? Čemu se podobá? Co to je? Protože jasné, že demokratické, o demokratických zásadách se nedá vyjednávat. Čili je nutné to pojmenovat. Za druhé, to tedy neznamená, že bychom měli spochybňovat přístupový proces Turecka k Unii eh, a připojuji tady se k paní zpravodajce, která zdůrazňuje ještě, že třeba eh, zpracovat tu kapitolu 23. Aha, už nemám čas, děkuji. Další? Eh, señor Preda, si queremos intervenir... Pane Predo, chceme-li hovořit všichni, je třeba dodržovat čas, až budu kontrolovat čas všech, nemohu vám udělovat výjimku, já jsem vám nechal takzka tři minuty. Ano, to je v pořádku. Já jsem si jenom tady vyměňoval znamení s kolegy, doufám, že vás to nerušilo. Ne, já vás tady neupomínám, ale reaguje na to, co jste říkal předtím. Thank you. Congratulations to my colleague Kati Piri, uh, and I strongly support já eh, podporuji eh, zprávu a především eh, mm, konkrétní follow-up situace v Turecku, pokrok s otázkou Kurdů, potřeba reformovat zákon boje proti teroru, potom kapitoly 23, 24 a 31 a podpora role Turecka, co se týče u prchlíků. Paní Sommer sehrála velice aktivní roli při vyjednávání o rezoluci minulý týden a já doufám, že tato spolupráce bude pokračovat mezi našimi frakcemi a říkám všem, já osobně eh, eh, si myslím, že když to bude tedy open-ended u eh, vyjednávání, tak já si myslím, že mm, mm, to je způsob, jak říci, že s Tureckem, k Turecku přistupujeme jinak, ale pokud s tím nesouhlasíte, do, dobře, najdeme konsensus, ale já jenom jsem chtěl říci a připomenout můj názor na tuto věc. Samozřejmě budeme konstruktivně spolupracovat se eh, zpravodajem a já osobně budu předkládat pozměňovací návrhy, které se týkají ústavní reformy a Eh, mm, eh, já bych eh, řekla, že i mm, je třeba tedy, mm, aby komise toto zdůrazňovala Turecku. Pan Tenok, ano, pane předse, pan prezident Erdogan jak to vypadá, a tak jeho Turecko jde jiným směrem než jeho partneři, eh, eh, novináři v vězení, potom soudci obvinování z korupce, policie obviněná z korupce, uzavírají se sociální sítě jako Twitter a podobně, takže disproporční síla, která byla použita proti protestům, ale pořád ještě Erdogan je populární. To je velice zvláštní, když on i spochybňuje rovnost mezi muži a ženami a říká, že, že Ameriku objevili, objevili muslimové tři století před Krištofem Kolumbem a potom i, potom i se snaží tedy i a poskytovat pomoc džihadistům a PKK údajně největší hrozba pořád ještě, takže vidíme, jak to bylo s intervencí v Kobány. A potom i mm, politika otevřených hranic pro teroristy, kteří mohou takto se dostat do e, Sýrie. A mm, i, i on pod, nicméně my já doufám, že e, sekulární Turecko se probudí dříve, než bude pozdě a e, i e, doufám, že se při, že kyperská vláda přijme tedy opatření a i tedy Ehm, otevře se i eh, hranice s Armenií, doufám, ehm, k stoletému výročí genocidy Armenců. Také musíme i zvážit, že bychom pozastavili některé finanční prostředky, které tak štědře Evropská unie poskytuje Turecku, pokud neuvidíme, že Turecko a Ankara změní svůj přístup. Nicméně si myslím, že ta zpráva je dobrá. Děkuji. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za vykonanou práci. Je to velice přesná zpráva i hodně fundovaná a to především bod 11, kde se hovoří o zákonu proti terorismu. Potom máme zde tedy eh, článek 10 také, ale možná je to eh, eh, možná bychom měli ještě i mm, mm, tam tuto zmínku posílit. Potom odstavec 18, svoboda médií. A možná i zde, pokud jde o novináře svobodu tisku, tak zde bychom možná měli více e, na to apelovat. Obecně bych rád, abychom více rozvinuli otázku terorismu. Víme, že ty hranice se Syrii jsou průchodné, a i ti foreign fighters mohou klidně transitovat přes Turecko a přes Turecko se dostat do Sýrie, do Iráku a tam vést válku. Možná ještě i nedostatečně se tam vyjadřujeme k financování teroristických skupin eh, v Syrii. Rád bych tedy, abychom vystupovali koherentněji eh, v naší zahraniční politice a to tam zmínit. A teď eh, budem, si připomeneme 100 let arménské genocidy a možná to je příležitost, abychom eh, zde i hm, apelovali na sladění, eh, na, pardon, na, na, hm, na usmíření těchto dvou komunit. Děkuji a jako, eh, kolega Schaffhauser. Pane, kolegové, já navrhuji toto. Vzhledem k Evropské úmluvě lidské, lidských práv, vzhledem k tomu, že eh, demokracie se neposílila, ale ještě se zhoršila od 3. října 2005, vzhledem ke vztahu mezi Tureckem a Kyprem, vzhledem k, eh, k angažovanosti turecké vlády při financování terorismu a vzhledem k tomu, že podporuje islámský stát, vzhledem k dvojímu typu jazyku a perfidnosti Turecka, tak eh, až do, z tohoto důvodu bychom měli ukončit proces přistupování Turecka do doby, než se změní tato věc. Hvala lijepa e, kolega potpredsjedniče. Najprije e, bych pohvalio rad kolegice. Děkuji. Já bych chtěl se vyjádřit také k tomuto návrhu zprávy o Turecku. Zmínili jsme se, že Turecko zahájilo vyjednávání v roce 2005 ve stejný den jako Chorvatsko. A Chorvatsko je tady, ale e, turecká cesta, která začala vlastně v roce 63, tak ta E, ještě pořád je a bude problematická. Takže zde mm, bychom možná měli změnit metodiku vyjednávání. Klíčové kapitoly, které zde jsou zmiňovány, 23 a 24, to jsou ty takzvané systémové, tak mm, ty v podstatě Eh, pokrývají eh, všechny ty otázky, které jsou problematické. Lidská práva, právní stát a eh, rozdělení moci ve státu, nezávislost soudnictví, médií. To všechno je nezbytné vůbec jako předpoklad, aby tam mohly být provedeny reformy. Takže zde bych rád a pokud jde o, globál, o, pokud jde o Turecko jako globálního aktéra, takže přijímání uprchlíků a tak dále. Zde my musíme mít dobrý mm, mm, zahraničně politický dialog, poněvadž Turecko je jeden ze spojenců v NATO a mm, tudíž ta strategie, na které doposud jsme pracovali a zde jsme slyšeli kolegy, ta strategie musí nabízet určité pojistky eh, v tom, že Turecko bude pokračovat ve formách. Děkuji. Paní Gomez. Já bych chtěla poděkovat Katy Piri za velice dobrou komplexní zprávu a správný přístup. Podle mě tady jde o centrální otázku a to je stav lidských práv a právní stát v Turecku. To je to, co nás teď velice zdeklidňuje v řadě aspektů, ať je to nezávislost soudnictví, svoboda projevu a tak dále. Ale eh, nesouhlasím se stínovým zpravodem z EPP, který hovořil o islámském terorismu, něco takového. Hmm. Já Turci a jakýkoliv muslimové či křesťané, kteří jsou uvědomělí, tak by měli být proti tomuto propojení těchto dvou slov. Když každý muslim bude eh, teroristou a každý a eh, tak eh, přece to není Tady také nehovoříme o katolickém terorismu v Irsku, nehovoříme o křesťanském terorismu v Irsku. Tak proč hovořit islámském terorismu? Teroristi jsou teroristi. Jsou to lidé, kteří zneužívají islám a mm, překrucují ho a chtějí tedy, abychom padli do té léčky, že budeme směšovat islám a e, e, e, terorismus islám nerovná se terorismus, to ne. A to by mělo být jasné jenom v této zprávě, ale i v jiných zprávách. A teď pokud jde o tu konstruktivní kritiku Katy, to se týká odkazu na odstavec 29. Katy hovoří o to, že se bere na vědomí to, že Turecko hraje aktivní roli v národní ko- v koalici proti ISI, ISIS. Byli jste v Iráku a v oblasti, kde ISIS eh, mm, provádí útoky. Já nesouhlasím, já jsem to o tom slyšela spoustu, ale Turecko hraje velice nejasnou roli zde a to nelze přehlížet. To nelze přehlížet. Pan Belder. A zde, to tež platí pro Libii. Yeah. Dank, dank, dank u wel, collega. Ik uh, spreek collega maar gelijk... Děkuji vám, pane kolego. Chtěl eh, eh, bych se připojit k paní Gomeš. V posledních dnech jsem přece jenom od svých spolupracovníků získal celou řadu přehledů, kde se upozorňuje na zapojení Turecka v Sýrii 1. 10. 1. až 10. ledna. A potom podle tajných služeb v Turecku dochází k pašování zbraní teroristickým organizacím. Abych to tedy všechno eh, krátce eh, zhrnul. Jak hodnotíte vy takovýto přehled? Eh, to Eh, je jaksi v rozporu s eh, usnesením 2530. Eh, to přeci není vůbec v souladu s existencí právního státu a premiér teď eh, koná úplně sám. Jak hodnotíte takové domy, dokumenty o, v souvislosti s nutností bojovat proti IS a dobré sousedské vztahy? Eh, to je pouze e, to jsou pouze sny, to je pouze vaše přání snad, jak můžeme zlepšit naše vztahy s Tureckem i, co, jeho e, i, i v NATO. To by se asi mělo trochu změnit v té zprávě. Senior Corwin. Corwin. Děkuji vám, pane předsedo. Krátký dotaz. Může mi někdo vysvětlit, proč bychom měli sjednocovat Kypr? Nesnačíme se sjednocovat Haiti a Dominikánskou republiku. Je to velmi podobné. Černá kreolská populace věří ve vůdu. A v tomto případě je to velmi si po, po, podobné. A e, proč bychom tedy měli Kypr sjednocovat, když nesjednocujeme Haiti? Pane předsedo, ne, ráda bych teď vysvětlovala, proč je třeba znovu sjednotit Kypr. Paní Pěry na plénu řekla, že Evropská unie v žádném případě případě nebude podporovat násilí. Ale to, co dnes panuje na taky to souvisí s válkou, ke které došlo před 40 lety. O tom také hovořil pan předseda Schulz, když poukázal na to, že je politování hodné, že došlo k nacistickému či fašistickému obsazení Kypru. A to tady teď máme a my se chceme osvobodit od tohoto nacistické, od této nacistické okupace. Eh, tady jsme slyšeli také od někoho z okruhu paní, který chceme-li něco udělat, musíme říct si pravdu o Kypru nejprve mezi námi, aby to také pochopil turecký lid. Eh, kolik kapitol budeme ještě opakovat, stejně budeme přešlap, o, otvírat, promiňte, stejně budeme přešlapovat na místě Erdogana všichni ti, eh, kteří ho podporují, stejně svůj postoj nezmění. A k otázce Kypru musíme zcela zjevně podpořit Kyperskou republiku, musíme žádat její uznání a musíme žádat stažení tureckých vojenských sil, e, protože e, co se stane, eh, když by nebylo dodržováno těch 16 metrů od břehu, eh, když se tam pohybují válečné lodě. Je třeba, abychom žádali, že bude stoprocentně podpořen Kypr. No, když se snaží tedy, aby zůstaly komunikační kanály s Tureckem, eh, by se měly zůstat otevřené, ale my musíme nejdřív vědět, s jakým Tureckem chceme jednat. Je jasné, že eh, nechceme eh, spálit mosty, které nás pojí s Tureckem, ale chceme, aby to byla demokratická země, aby respektovala demokratické principy. A vyřešením tohoto problému v Kypru vyřešíme i mnoho jiných problémů turecké demokracie z stávajícího režimu. Ovšem e, stávající postoj turecké vlády je provokativní e, vůči Evropské unii a to ve svých e, projevech i činech, které jsou každodenní. Musíme odpovědět naprosto jasně, jak dlouho budeme ustupovat od našich zásad tváří tvář Turecku. Nemůžeme neustále jenom se hodně za Tureckem a předstírat, předstírat že respektuje všechny principy. Děkuji, další řečník. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní Píry, vážení kolegové. Já tady nebudu znova se vyjadřovat ke všemu tomu, co už tady bylo řečeno k situaci právního státu v Turecku, o pronásledování novinářů, o politických represích, o všem další. Já bych rád připomněl dva aktuální problémy. Za prvé, podpora, turecká podpora ISISu, což ukazuje na to, že Turecko se stává vojenskou základnou islamského státu a za druhé ohrožení přicházející z blízka osmanské politiky premiéra Ordogana pro sousední státy e, porušování územní celistvosti Kypru, převádění nelegálních migrantů Eh, do Řecka a Bulharska, ilegální, pardon, nelegální vměšování se Turecka do záležitostí Bulharska, které je členem Evropské unie a přesně to všechno se tady děje prostřednictvím různých politických a religiozních organizací. Eh, prezident Erdogan buduje agresivní režim a to je ohrožení pro sousední, eh, pro státy, které sousedí s Tureckem a jsou členy Evropské unie. Tedy já bych teď rád provolal k tomu, aby se změnil tento postoj a stanovisko. Já mám celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji, pan Mavrides. chci říci, že já jsem eh, kyperský eh, řek a poslanec Evropského parlamentu, ale sdílel bych stejné, eh, stejný názor, ať už jsem kypřan, nebo bych byl Brit nebo Nizozem, Nizozemec, protože cílem tohoto parlamentu je chránit Unii, která vychází z právního státu a určitých eh, zásad. Should I no, no, no. repeat? Takže znovu od začátku? Dobrá. Takže teď eh, hovořím zejména ke Kathy. Já chápu, že jakožto zpravodajka Eh, jste se řídila jinou metodikou. Ale myslím si, že v této zprávě jsou vážné mezery, které v podstatě neodráží to, čemu říkáme právní stát. Není tam třeba vůbec eh, ten závazek Turecka ve vztahu ke Kypru. Nezmiňujeme stažení tureckých vojsk ani ankarský protokol. Není tu žádný odkaz na dodržování základních eh, práv Evropského státu, jimž Kypr je. Takže my nepochybně předložíme pozměňovací návrhy. A bylo by lepší, kdyby tyto věci ve zprávě již byly. Také si musíme položit otázku, kam jdou peníze Evropské unie. Jdou eh, do pokladnic nevládních organizací, které hájí lidská práva, nebo někam jinam? Jakožto socialista, Rumun a Evropan, já nezdílím tu myšlenku, že by eh, Turecko bez ohledu na cokoliv nikdy nemělo vstoupit do Evropské unie. Ale naopak, já si myslím, že bychom měli Eh, s Tureckem jednat, měli bychom s ním mít kontakt a sdílím to, co říká Katy, je to pragmatické a vyvážené. Chci se zaměřit na několik věcí. Jednak naprosta, naprostým imperativem je, aby koordinovalo Turecko svoji zahraniční a obranou politiku s Evropskou unii a s NATO. Navzdory smlouvám, které Turecko podepsalo, podepsalo. Eh, a je potřeba také sledovat otázku energetiky, zbližování Turecka a Ruska v oblasti energetické, což z, z, pro nás představuje zásadní strategickou hrozbu. Musíme tuto věc vyjasnit, vyjasnit musíme ji řešit. V opačném případě se z toho stane další e, zranitelné místo v naší budoucnosti. Děkuji. Děkuji a teď dám na tři minuty eh, slovo Simon Mordius, generálního ředitelství to ředitelka tedy eh, pro rozšíření. Um, Za komisi bychom chtěli eh, vyjádřit to, že si ceníme této vyvážené zprávy, eh, která oceňuje dosažený pokrok tureckém v roce 2014, ale zároveň jasně ukazuje některé nedostatky, které musí Turecko stále ještě, eh, stále ještě dohnat. Ale je tu zejména vystiženo, že s Tureckem neustále udržujeme vztah. Ta koncepce strategického partnera pro Evropskou unii a to, že přístupová jednání jsou nejvhodnějším rámcem pro plné využití našich vztahů, to je také důležité. Ale jak řekl pan eh, Landorf, Lansdorf, to nestačí. Musí to být provázeno i spoluprácí v dalších oblastech. Cením si toho, jak parlamentu závisí, záleží na nezávislém soudnictví. S tím velmi souhlasíme. A to tež platí pro boj s korupcí. Tady je potřeba věci hodně ještě zlepšit. A minulý týden, když jsme hovořili o omezení práva skromažďování, to myslím, že bylo řečeno velmi jasně a vyslalo to zřetelný signál. Souhlasíme rovněž s tím, že když se podíváme na kapitolu 23 a 24, které představují jasnou cestovní mapu reform Turecku, dovolte mi to říci jasně. To není proto, že by si Turecko něco zasloužilo, ale je to v našem vlastním zájmu. A je škoda, že nepoužíváme veškeré páky, které máme k tomu, abychom povzbudili Turecko k pokroku v těchto oblastech a k přijetí klíčových reform, které bychom si všichni přáli. A plně podporujeme pozici parlamentu, to znamená, že Evropská unie by měla se chopit této příležitosti, aby se stala určitou kotvou demokratizačního a reformního procesu v Turecku. V tomto směru lze říci, že přístupová jednání musí nabrat na síle. Je tu příležitost v první řadě tím, že budeme usilovat o otevření kapitoly 17 o ekonomické měnové politice, což je logické vzhledem k integrované povaze našich ekonomik. Ale řekněme jasně také to, že kyperské uspořádání může také přímo přispět k posílení eh, přístupových jednání. Ankarský protokol a jeho eh, přistoupení k němu Tureckem by mohlo řešit celou řadu dalších kapitol v procesu rozšiřování. A komise chce říci, že si cení podpory parlamentu, pokud je o znovu sjednocení Kypru a um, snahu znovu zahájit jednání mezi předáky. Každopádně chápeme legitimní uh, Kypru, pokud jde o jeho uh, výlučnou hospodářskou zónu. Jak parlament také poznamenává, je důležité s Tureckem pracovat i v dalších sdílených zájmech a společných výzvách. A tady vítáme zejména eh, odkaz na potřebu modernizace celní unie, rozšíření jejího rámce a vytvoření rozsáhlého eh, ekonomického dialogu. Budeme vás nadále informovat o pokroku ve všech těchto oblastech. A eh, nedávná tragédie v Paříži ještě více zdůrazňuje naší potřebu zesílit spolupráci, eh, pokud jde o eh, zahraniční eh, bojovníky. V plynulých několika týdnech jsme byli svědky těch takzvaných ghost ships, což v poslední době Turecko zastavilo takovou pra, neřízenou loď, kde, na které bylo více než 300 migrantů, eh, zastavil tuto loď, aby nebyly jejich životy ohroženy. A navíc byli přitom zatčeni Turci a Syřané eh, a za snahu pašovat lidi. A to je jednoznačná, jednoznačná známka toho, co přináší spolupráce s Tureckem. Musíme ovšem s touto zemí pracovat i dál na otázkách liberalizace vízového styku. Obecně musím říci, že naše eh, spolupráce na pozemní hranici mezi Tureckem a Bulharskem je velmi pozitivní. Nezapomínejme, že v tuto chvíli 1,7 milionu syrských uprchlíků je eh, v Turecku, což stojí Turecko 5 miliard euro ročně. Všechno je relativní, nepředstírám, že jsou ty podmínky v těch táborech jako v nějakém eh, pětihvězdičkovém hotelu, ale Turecko dalo najevo určitou velkorysost, snažilo se z mezinárodního hlediska poskytnout optimální podmínky. Můžeme být rádi, díky bohu, že to tak je, jinak bychom tu měli 1,7 eh, milionů prchlíků, kteří by eh, přicházeli do Evropy. Takže to je další důvod, proč musíme spolupracovat. Musíme a chceme vás nadále podporovat při dokončování vašeho usnesení. Děkuji mnohokrát a na závěr dám slávo paní zpravodajce Katepiry na 3-4 minutky. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové, děkuji i zástupci komise, děkuji všem za hodnotné příspěvky. A to, co tu slyším, jsou obavy týkající se eh, tedy eh, státu práva eh, a všech těch dalších otázek, které jsou samotnou podstatou přístupového procesu a které se často zhoršují. Paní Sommer, paní Sabajos zmiňují specificky, že musíme přihlédnout také k tomu znění o svobodě tisku. Potom usnesení, které jsme přijali minulý týden, to už byla moje zpráva hotová, takže já se ráda se stínovými zpravodaji zamyslím nad tím, jak ho aktualizovat, abychom do toho zapracovali ty závěry z toho našeho usnesení do této zprávy. Soudím, jak jsem již řekla na úvod, že alespoň tady většina z nás souhlasí s tím, co se děje, lišíme se ale v tom, jak na to reagovat. Jak využít eh, eh, naši, naši sílu a, a náš vliv. A odkazuji tady teď na našeho kolegu ze skupiny liberální. Využijeme nejprve eh, všech nástrojů, které máme, než dospějeme k nějakým závěrům. Jakýkoliv přístupový proces se všemi čl- všech členů stávajících eh, Evropské unie byl dlouhý proces a stejně tak i v případě Turecka musíme nejprve použít všechny dostupné eh, nástroje, než eh, dojdeme k nějakému náhledným závěrům. Hodně těch obav, které tu zazněly, se týkají zahraničních otázek. Kolega Plenkovič a další zmiňovali tu východní stránku našeho kontinentu, Rusko, sankce já jsem do té zprávy uvedla, že v tom politickém dialogu na vysoké úrovni bychom měli zahrnout i obchodní vztahy s třetími zeměmi. Takže když máme nějaké rozhodnutí v oblasti společné bezpečnostní zahraniční politiky, musíme vést zároveň i tento dialog o slaďování zahraničních vztahů. A další velkou kapitolou je Syrie. Jistě chápu, slyším, naslouchám tomu, co říkáte, ale při těch pozměňovacích eh, eh, až budete vznášet nějaké pozměňovací návrhy, tak prosím, ať je, to vychází z faktu. Komisi jsem slyšela, ale když je řeč o těch 1,7 milionech uprchlíků, to je také výsledek eh, syrské krize. A možnost těch eh, pešmer, pešmergas, čili kurdských bojovníků, um, pro, jít do Kobany je rovněž součástí toho. Takže nesmíme vycházet z nějakých zvěstí, ale ze skutečností. A pak je to otázka, jestli budeme jenom soudit a řekneme, že se nám to absolutně nelíbí, anebo jestli budeme udržovat ten vztah. Já si myslím, že musíme udržovat vztah i v zahraniční politice. Jsem ráda, že jsem od vás slyšela, že je tu velká většina poslanců, která soudí to tež. A teď se podívejme ještě na další otázku. A to je Kypr. Chci, abyste, chci vás ujistit, že jsem připravena vést dialog o tom, jak podle vašeho názoru můžeme text zlepšit pokud to bude nějakým způsobem souviset s přístupovým procesem Turecka. To je moje eh, jediná žádost, pokud jde o práci na konstruktivním eh, znění toho textu, k kterému by se mohli připojit i naši turečtí kolegové. Čili jenom jde o to, aby to bylo relevantní k těm našim vztahům, procesu přistoupení, aby to nebyla zpráva pouze o Turecku tedy o, pouze o Kypru. A jinak se těším na spolupráci v budoucnu se stínovými zpravodaji, obzvlášť našli jsme si čas na tuto věc, protože je to tak ožehavá důležitá věc v tomto parlamentu. Všech sedm politických skupin se sjednotilo minulý týden Eh, v tom svém usnesení k Turecku. A já doufám, že i u této zprávy se nám podaří o tom vést konstruktivní diskuzi a v míře možného nalézt společný hlas k turecké eh, vládě. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji stínovým zpravodajům a všem, kteří se účastnili diskuse a za pochopení, že musíme kontrolovat čas. A nyní budeme pokračovat v dalším bodě našeho programu týkající se setkání s delegací eh, pro mm, země Magrebu. Budeme tady mít výměnu eh, zkušeností týkající se mise sledování voleb a budeme o tom hovořit se šéfkou pozorovatelů Aneny Niec u Jabary o legislativních volbách 26. října a prezidentských volbách 23. listopadu. Que han dado como vencedor al partido de Nina Tunes. Eh, zvítězil v těchto volbách Milliam Tunes Pan Mbesi byl zvolen jako prezident, pan Chabi Desit byl designovaný premiérem vyjednávání o tvorbě nové vládě pokračují. Prosím pěkně, opouštějte sál v tichosti. Los principales asuntos que el nuevo zásadní záležitosti, o kterých, eh, které bude muset pojednávat vláda, je bezpečnost regionu a ekonomická situace a eh, priorita zástupců poslanecké sněmovny, eh, většina tedy poslanců si přeje, aby tady byl nastolen jednací řád, který je nesmírně důležitý, aby v souvislosti s novou ústavou poslanci mohli eh, dát podporu nové vládě. Nová moc nové kompetence parlamentu ještě zvýraznili význam a eh, voleb v říjnu. Evropský parlament vždycky podporoval demokratický voj v Tunisu a podpoří eh, nově zvolené zástupce lidu v souvislosti s novým jednacím řádem. A nyní bych rád dal slovo šéfce pozorovatelů paní Nejc a žádám vás o klid. Euh, Pane předsedo, kolegové, nejprve chci vyjádřit své potěšení, že, eh, jste, že jsem v tomto sále, který znám dobře, ale já tady nejsem proto. Jsem tady proto, abych hovořila o průběhu volebního procesu v Tunisku, eh, tak jak ten proces podporovala na jedné straně Evropská unie a i velice bedlivě eh, také Evropská unie tyto volby sledovala. Já budu hovořit francouzsky, protože to byl i náš pracovní jazyk. Tato pozorovací mise byla v Tunisku od 17. září minulého roku až do 14. ledna tohoto roku, takže šlo o dlouhodobou misi, eh, jaksi široce pojatou, složenou z týmu čtyř lidí, eh, kteří byli, měli základnu v Tunisu, asi stovka krátkodobých či mm, mm, dlouhodobých pozorovatelů, kteří působili na celém území Tuniska výjima mm, eh, eh, region Kasrin, protože bohužel to je region, který Eh, jak si bych řekla, tedy skromně eh, rebelí, ale spíše asi tam řádí čihadisté. Zde bych chtěla poděkovat eh, pozorovatelům, kteří udělali vynikající práci a i mm, musím říci, že Skutečně v průběhu této mise jsme si velice cenili podpory delegace EU v, Evropské, v, v Tunisku a paní velvyslankyně paní Baesa ta nás velice podporovala. A i hm, děkujeme všem příslušníkům eh, služby pro vnější činnost Evropské unie, eh, kteří nás v Tunisku podporovali ještě, pokud jde o ty tři etapy volebního procesu, já se k tomu za chvilku vrátím. Takže musím říci, že spolupráce eh, s týmy pozorovatelů Evropského parlamentu, takže pokaždé ta spolupráce byla vynikající a užitečná, příjemná a i přispělo k dobrému průběhu eh, mise. To by nebylo možné bez spolupráce a bez eh, i součinnosti a otevřenosti tuniských orgánů. Tyto tři etapy volebního procesu spočívaly v tomto. Za prvé parlamentní volby, o kterých jste hovořil, pane předsedo, které proběhly 26. října minulého roku. Poté <clears throat> první kolo prezidentských voleb 23. listopadu minulého roku a druhé kolo mezi dvěmi kandidáty, kteří se dostali Mhm, do druhého kola dostali nejlepší výsledek a to bylo 21. prosince minulého roku. Co mě hodně jaksi eh, překvapilo. Já jsem byla, já jsem byla poprvé vlastně, já jsem byla eh, v Tunisku již měsíc před volbami, abych eh, zjistila, jak, jaké klima tam panuje. Takže co na mě udělal dojem, je, že tam eh, panovalo velké podezírání, především podezření vůči instancím, které organizovaly eh, volby. To znamená IZI? IZI to je zkrátka pro eh, nejvyšší volební komisi, což je nezávislý ústřední orgán volební, který je složený na základě rozhodnutí eh, ústavodárného schromáždění, které rozhodlo dvoutřetinovou většinou. Potom tam jsou IRY, to jsou ty regionální eh, mm, schromáždění, která tam mm, také působila a v těch hlavních volebních místech a potom AIKA, HAJKA, což je vysoký nezávislý orgán eh, pro eh, kontrolu audiovizuálního vysílání. Takže zde panovalo hm, všeobecné podezření v tom smyslu, že eh, tento orgán nebo tyto orgány nejsou objektivní a hm, já nebo všichni jsme skutečně měli velký obdiv pro to, jak v průběhu týdnu a měsíců se těmto dvou instancím podařilo získat důvěru hlavních eh, představitelů volebního procesu, včetně voličů a voliček Tuniska. A já myslím, že to, je, to bylo skutečně příkladné. Po každé volební etapě tyto instance vyvodili eh, ponaučení z té předchozí etapy a eh, eh, podle toho vylepšili tu další etapu vždycky se snažili i dále vzdělat, vyškolit členy volebních eh, komisí až do druhého kola prezidentských voleb. My jakožto pozorovací mise, tak my máme pro vás jenom dobré zprávy v tom smyslu, že ten proces skutečně byl obdivohodný, modelový, vzorný, i pokud jde o otevřenost, vstřícnost, eh, eh, poučovat se z chyb, opravovat je, otevřenost vůči mezinárodním pozorovacím misím, kterých tam bylo hodně, i vůči eh, národním pozorovatelům, těch také tam bylo hodně. Byli tam národní pozorovatelé, jedné instance, kterou bych nazvala zástupci občanské společnosti, to znamená zástupci pluralitních organizací, nenapojených na politické strany či kandidáty. A potom tam byly pozorovatele těch hlavních politických stran a hlavních kandidátů v případě prezidentské volby. A zde tedy vlastně takto desítky tisíc eh, tisíců eh, Tunisanů tedy se připojilo k tomuto a průměrný věk pozorovatelů, průměrný mm, věk pozorovatelů, jak pro eh, ty kandidáty, tak pro strany, tak, tak to platilo i pro občanskou společnost. To byly eh, lidé mladší generace, ne mezi 20 a 40 lety věku, bych řekla. A pokud jde o takže, takže velké úsilí. Do toho se zapojili desetitisíce Tunisanů a Tunisanek. A to v každé té etapě bylo hodně tedy těch pozorovatelů ve všech těch etapách, které šly po sobě, tedy říjen, listopad, prosinec a to u nás eh, tak to nefunguje. A volby vedly k výsledkům víceméně podobným a nečekaným, nečekaným, poněvadž většina pozorovatelů, politických pozorovatelů čekala, že uvidí výsledek podobný jako v roce 2011, to znamená více, méně čekali, že Enada takzvaná islámská nebo islamistická strana. Já nevím, zdali je to etiketa, kterou, která zde je patřičná, ale že tedy tato zvítězí. Ale byla to strana Nida Tunes, kterou vede Beži Kajit Esipsi, který získal nejlepší skóre. Pan Esepsi dnes je prezidentem Tuniska a pan Esepsi, tomu je de la Tunisie. Il a joué un rôle important euh, sous le... A on sehrál velkou roli a on mm, během eh, Benaliho, tak on tedy se trochu distancoval, byl premiérem po revoluci, ale v těch rozhodujících měsících, takže on řídil stranu, která tedy dává dohromady různé politické proudy. Je třeba si uvědomit, že Tunisko je republika. Já bych dokonce řekla i eh, jaksi světská, eh, sekulární. Je tady, eh, je tady ten stát, který je oddělen od náboženských principů. První, v prvním kole pan Esepsi také získal nejvíce hlasů, eh, eh, asi 200 tisíc hlasů, tam byl rozdíl mezi ním a druhým kandidátem, což byl pan Marzukin. Pan Marzuki byl eh, tedy eh, předchozím prezidentem pan Bonsef Marzuki, bývalý eh, bojovník za lidská práva v Tunisku, který musel Eh, emigrovat ze země, pak se vrátil, stal se prezidentem, dočasným prezidentem a on byl tím mm, druhým významným kandidátem, ale pan Esepsi eh, vyhrál v prvním kole a ve druhém kole, ještě to není potvrzeno, ale pan Esepsi získal maximum hlasů, zde rozdíl mezi ním a panem Marsuky byla 400 tisíc hlasů, tedy ještě větší rozdíl než u prvního kola. Pan Marzuki během prvních 48 hodin po vyhlášení výsledků vypadalo, že trochu váhal. Nejprve řekl, že se neodvolá, poté, že se odvolá proti výsledkům a nakonec se toho vzdal, což je dobrá věc. Naše pozorování bylo pozitivní, což neznamená, že bychom neměli žádné připomínky a nějaká doporučení tuniskému lidu a jeho politickým představitelům. Ale paradoxně řečeno, většina, ano, mm, tam asi bude jich deset těch doporučení, a většina těchto doporučení spíše Eh, navrhuje to, že některá pravidla by se měla jaksi změkčit a ne, že by se měla přitvrdit. Poněvadž pravidla, kterými se řídily tyto tři volby, to byla pravidla velice extrémně striktní, závazná. Dokonce zakazovala jakoukoliv eh, politickou publicitu, reklamu, což je paradox během volební kampaně říci, že nemůže existovat eh, eh, politická reklama. A i finanční pravidla byla velice striktní a byla dodržována. <clears throat> Skonstatovali jsme, že, jak bych řekla, ty méně silné strany měly velký problém vůbec splnit veškeré tyto povinnosti vyplývající ze zákona. Takže teď je na tuniském parlamentu a na ISI eh, rozhodnout, co udělají s těmi doporučeními, která my předložíme tuniským orgánům asi během poslední dekády v únoru za podmínky, že do té doby bude sformována vláda, což zatím ještě není. A tato vláda eh, tedy se musí trochu jaksi i mm, eh, zavést, aby mm, a mít určitě otevřeného ducha vůči našim doporučením. Takže to je vše asi, co bych tomu měla říci. A tedy teď Eh, možná mi položíte otázku, zda mělo smysl tam vysílat tak dlouhodobou a početnou misi. A já to neříkám, protože jsem jí vedla, ale já odpovím ano. Odpovím ano, poněvadž naše přítomnost tam byla velice významná, byla to největší mise ze všech, které tam byly. Kontinuálně jsme tam byli a naše přítomnost si myslím, že i e, byla takovým prvkem, který uklidňoval e, i ty nejvyšší komise volební a mm, ty instance, protože my jsme tam vlastně fungovali jako e, takový partner, když potřeba něco konzultovat a tak dále. A přítomnost mezinárodních pozorovatelů a naše Eh, byla v tom největší, jak jsem řekla, tak to všechno jaksi eh, eh, i, <clears throat> i mm, zvýšilo důvěru Tunisanů a Tunisanek v tento proces, což znamená, že míra účasti voličů, voliček za prvé se museli eh, zaregistrovat jako voliči, takže to byla ta první fáze. Asi 67% eh, oprávněných voličů se zaregistrovala a po každé asi 62-67% těchto tedy potom šlo k volbám hm, s tím, že došlo k malému poklesu hm, hm, od jedných voleb ke druhých ke druhým a při poslední volbě mm, to bylo asi 62% účasti, což vůbec není špatné. A myslím si, že zde úsilí Evropské unie za podpory členských států, protože eh, diplomati členských států mm, vykazovali velký zájem o průběh mise tak určitě tato naše mise byla důležitým faktorem pro úspěch voleb. A hlavně je to zásluha samotných Tunisanů a Tunisanek, eh, kteří eh, mají veškeré důvody být hrdi na způsob, jak volby proběhly. Což je jedno, jedna z, ma, z prvních vlaštovek naděje pro celý region, eh, tedy pro arabský svět, který je většinově muslimský. To jsem vám chtěla říct úvodem a samozřejmě pokud máte otázky, tak se pokusím na ně zodpovědět. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za váš tak zevrubný popis a teď dáme slovo vedoucímu interparlamentní delegace pro země Záhřebu. Saluto, honorevole Nejes. Děkuji, já chci také zde mm, přijít paní Nejec a <clears throat> poděkovat za její eh, práci a mm, Eh, zde tedy i chci hm, poděkovat panu Kalerovi. Tyto volby eh, vedou k výsledku, nad kterými třeba se zamyslet, protože proběhlo hodně času od revoluce. Víte, že ten proces byl hm, velice těžký, Nejprve šlo o to konstituovat zemi a přijmout různá politická rozhodnutí. Někdy zde bylo riziko, že tento proces bude sveden ze správné cesty a dnes máme za sebou prezidentské volby. A došlo tedy k pozitivnímu vývoji dnes lze konstatovat, že je možné i završit proces demokratizace, sformovat vládu a přijmout nezbytné kroky. To je důležité pro různé důvody. Já zdůrazním z nich dva. První důvod je proces, tento proces, který je pozitivní, eh, tak ten je důležitý i pro evropské politické Eh, eh, mínění, protože Tunisko je tady pozitivní příklad, může to být takový referenční bod. A eh, druhá věc, o co bude v Tunisku tento demokratický proces otevřený, tak tím více bude moci řešit velké výzvy, sociální, ekonomický, terorismus, imigrace a i to posílí i roli Tuniska vůči sousedním státům, včetně Libie. A samozřejmě poslední ještě signál, který bych chtěl vyslat tady, který se týká tohoto demokratického procesu. Eh, dnes pro Evropskou unii to znamená pochopit to, že okamžitě je třeba přijmout nezbytné iniciativy, které se týkají hospodářské a finanční spolupráce a investovat do této země, aby investovala, mohla investovat do svých priorit. A toto musí být naše priorita, protože to neznamená pouze investovat do Tuniska, ale vlastně i do Evropské unie. To je třeba pochopit. O co to pochopíme lépe, tím to, o co to pochopíme dříve, tím to bude lepší. A eh, takže to si myslím, že vyplývá i z této pozorovací mise v Tunisku. Děkuji a nyní předsedá pozorovací mise pan Galer. Já vím, Dank. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji ti, milá Anej Neonebrok, za tu vynikající práci. A Důležité bylo, abychom naše přítomnost této významné mm, zemi také demonstrovali. Musíme si uvědomit, v jakém rámci k tomu dochází. Dochází k tomu v geografickém koutě, kde kromě Tuniska je všude neklid. A co vůbec nebylo samozřejmé, je, že arabské jaro přece jenom ještě alespoň někde může rašit. Ale o Tunisku se to tak dá říci. Od roku 2015, myslím, můžeme říci, stojíme na konci, na závěru stavotvorného procesu, který vyústil v prezidentských a parlamentních volbách a domnívám se, že je politicky nesmírně důležité, že tento proces nezažil žádný volební bojkot, žádný nebyl provolán a ani z žádné strany nebyly spochybňovány potom výsledky těchto voleb. Eh, tam skutečně panoval široký koncens jak před volbami, tak po volbách. A to je ten demokratický rámec, kterou si země dala sama a všichni účastníci ji akceptovali. Já osobně eh, který jsem vedl delegaci pozorovatelů v roce 2011, jsem si sám všiml, že se Tunisané opravdu naučili mnohé, že jak si vyzráli za toho tři a půl roku, nebo kolik to teď je, no prostě od revoluce už málo mi uplynuly čtyři roky. Dozráli tedy a vyvodili závěry z několika volebních kol a to můžeme jedně přivítat. Teď bychom měli pěstovat naše politické kontakty a dále rozvíjet, čili jako my Evropský parlament s tuneským parlamentem a s dalšími odpovědnými osobami, ehm, protože ehm, dále běží i programy na podporu demokracie ve spolupráci s touto zemí. No, tady už je něco naplánováno původně na únor se počítalo s konferencí týkající se politických frakcí, to se nebude moci konat, protože oni ještě jsou zaměstnáni sami sebou, ale v příštích měsících budeme mít jistě příležitost, abychom naše kontakty s nově zvoleným a parlamentem rozvíjet, nejdřív vlastně s tím novým parlamentem navázat je také důležité, abychom podporovali ekonomicky demokracii, protože i demokracie v Tunisku bude stabilizovaná, když hospodářský vývoj se konečně dostane dopředu a lidé uvidí nějakou perspektivu. A tady k tomu musíme přispět a tak, jak od roku 2011 jsme cítili povinnost podporovat demokracii, měli bychom to skutečně politicky, hospodářsky v příštích letech dělat a nepochybuji o tom, že tady to dosáhne široké podpory. Děkuji mnohokrát celému týmu dlouhodobých pozorovatelů v čele. S kolegní, kterou jsme právě slyšeli, děkuji mnohokrát, pane Galere, a teď provedeme dvouminutové kolo v rámci otázek či příspěvků. A první paní Gábel. Děkuji vám, děkuji paní Nec za vynikající práci pozorovací mise. Očekáváme závěrečnou zprávu. A chci se s vámi podělit eh, také o eh, slova tedy která vyzvihují eh, úspěchy samotného Tunisku, Tuniska. Ukazuje to, do jaké míry Tunisané, do jaké míry jim leží na srdci pokrok vlastní země. Jsou tu různé aspekty, jednak účast mladých a účast žen. Eh, zjistila o tom něco mise? Protože to jsou určité věci, které jdou nad rámec volebního cyklu, ale jaké jsou eh, budoucí perspektivy mladých lidí, Tunisku a jak můžeme povzbudit účast, účast žen na politickém životě. Pak se chci vrátit eh, k otázky, otázce zprávy a organizaci zprávy, organizaci volebního procesu, otázky decentralizace. Dobře víme, že dalším problémem spolu s nezaměstnaností mladých jsou také nerovnosti mezi různými regiony Eh, Tuniska. A pak se dostávám k otázce bezpečnosti, spolupráce s regionálními partnery, jak bude Tunisko schopné čelit hrozbě radikalizace a terorismu. Tím se vracím k otázce spolupráci, spolupráce a role, kterou může Tunisko sehrát v celém regionu. Jak je, jaké je budoucí angažma Evropské unie. Objevily se nějaké volání potom, aby eh, se znovu aktualizovaly pro rok 2015 některé eh, naše minulé závazky? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další, prosím. Pan Boštináru, děkuji. To je tak hezké. Moci oslavit s naší kolegyní tak krásnou zprávu, která hovoří o úspěšném um, vývoji v regionu, který jinak je zmítán krizi. A chci vám pobavřát nejenom k realizaci vaší mise, ale poděkovat vám i za tu zprávu, která nás upozorňuje na naší roli, kdy máme pomoci nejenom stabilizovat ten region, ale pomoci také demokratickým silám, které bojují za demokracii celého regionu. Jenom stručně. Je to opravdu uh, úspěšná transformace. Jedinečný příklad z tohoto regionu po arabském jaře. Je to příběh úspěchu z hlediska organizování voleb, z hlediska průběhu žádné kontroverze, žádné boje. A to přijetí výsledku, což bývá také problematické, dokonce i v jiných zemích, které nemusí dokonce být ani ve středomorské oblasti. Za třetí, to jak Tunizané, to, co si, to, že si zvolili sekulární síly proti jakékoliv, eh, jakémukoliv radikalismu. To je bezprecedentní. Vzhledem k tomu, že z populačního hlediska je tato země převážně eh, má muslimské obyvatelstvo, ale to, že odmítli radikalismus, je něco, co nepochybně vyzdvihujeme, co nepochybně eh, chválíme a otvírá to možnost budovat demokracii v arabském světě. Není to nějaká teorie, ale je to zřejmá věc, kterou lze posílit naší spoluprací. A konečně, hlas ve prospěch eh, sekulární vlády, to je něco, co bychom měli ještě jednou potrhnout. Ale ti, kdo ví trochu více o tuniské společnosti, také vědí, Jaké jsou ty důvody? Proč si takto zvolili? Je pro nás povinností politickou a morální pomoci Tunisku, pomoci tuniským lidem, tak aby tento příběh úspěchu se stal způsobem stabilizace celého regionu s ohledem na jejich eh, možný regionální eh, příspěvek. Děkuji vám. Kolegové, říká paní Waltmans, já eh, obdivuji práci své předchůdci, předchůdkyně a když mi eh, řekla, že eh, nebude nadále poslankyní, řekla, že chce skončit svůj, svůj mandát tím, aby tato pozorovatelská mise byla dotažena do konce. A já vím, že eh, mnozí, že vstoupili potom eh, do nového eh, roku v klidu, hm, vyřešit si administrativní záležitosti, ale ona do toho skočila po hlavě. Ale přitom zároveň se, se smyslem pro diplomaci setkala se se všemi důležitými aktéry. A já to chápu, protože tyto volby byly klíčové nejenom pro Tunisko, ale pro celý region. A to, jak co z těchto voleb zešlo, skýtá velkou naději i do budoucna. Takže Anne, my děkujeme za tuto roli hlavního pozorovatele v parlamentních volbách. Kdyby by existovalo něco jako Oscary v politice, tak určitě ty Anemi by si zasloužila toto za všechno, co si v životě udělala. Takže velké díky. Děkuji. Pan Asis. Por saudar a senhora presidente da missão de observação Já na začátku chci poděkovat eh, předsedovi naší pozorovatelské, předsedkyně naší pozorovatelské mise za to, jak zvládla celý eh, proces. A vy chcete opustit svoji roli poslankyně, ale myslím, že představujete to nejlepší, co v liberální tradici je. A myslím si, že všechno, co jsem chtěl říct, už tu zaznělo. Je opravdu společnost, která je schopná vést demokratickou debatu vyspělým způsobem. Média, která jsou svobodná, lze si číst články s mnoha rozmanitými názory. Množství kritiky vlády, mnoho alternativ Je to velmi komplexní proces, ale v konečném důsledku úspěšný. Chci zúraznit několik aspektů. Za prvé role žen. Jestli měly ženy někde rozhodující roli, tak právě v Tunesku. Tunesko má zvláštní legislativu v arabském světě, protože velmi mají na srdci práva žen když byli u moci islamistem. Snažili se do ústavy dát nějaká pravidla proti ženám, ale ženy šly do ulic a donutili eh, tu vládnoucí stranu stáhnout eh, tato opatření. Takže ženy jsou na čele této snahy, aby eh, Tunisko bylo sekulární, demokratické a moderní. Ale je tu role mladých lidí, kteří se hráli svou roli v arabském jaru, v poslední době jsou skeptičtější. To je jeden z dojmů, které jsem si odnesl, eh, ten, to zoufalství mladých lidí. A to v důsledku ekonomické situace, nezaměstnanosti. Přesto islamisté jsou umírněnější v poslední době. Zdůrazňuje se snaha vzdálit se radikálního salafismu a jít mírnější cestou, která by byla ve větším souladu s demokratickými hodnotami. Uvidíme, co se stane. Každopádně máme povinnost podpořit Tunisko. Ja, dank u wel. Het is eh, ook een plezier, Annemie Nijs hier. Děkuji vám, pane předsedo. No, také já mám nesmírnost, že zde Anamínu opět vidím a eh, k její osobnosti už maní předřečnice něco řekla. Paní chci se vás zeptat, existuje, tak existují se skupiny, které se neúčastnily vole, eh, které získaly odstup a které třeba chtěly být v opozici a existovaly také z pozorovatele z arabských státech, které by se mohly eh, inspirovat z tohoto demokratického procesu. Děkuji a nyní dám slovo paní Nejs, aby byla tak laskavá zareagovala během pěti minut. Děkuji. Um, thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří eh, řekli, eh, od nich zazněla hezká slova na adresu mise i mě samotné. To je samozřejmě milé. A děkuji vám za to. Pokusím se odpovědět na vaše otázky nejlépe, jak je v mých silách. Pan Asis správně zdůraznil, že postavení žen v Tunisku díky zákonu o eh, statutu žen, které, který prosadil Habib Bukiba, je, tato pozice je naprosto výjimečná v arabském světě. A objevily se pokusy zejména v období před rokem 2011 i poté, tento systém zrušit, ale díky reakci mnoha žen byl tento statut zachován. Takže jaká jsou údaje, pokud je účast žen Máme podrobně, poměrně podrobná data, která budou publikována v příloze závěrečné zprávy o příspěvku žen k organizaci a průběhu voleb. Bylo to asi 40 až 50 členů volebních komisí a 30 byli vedoucí eh, těchto kanceláří, těchto eh, tedy volebních stanic. A pokud je o účast ve volbách, tak tam nemáme čísla. Ale na volebních seznamech do parlamentu, tak, ta, na těchto kandidátách, kandidátkách byl požadavek dokonce eh, rovnosti, rovného počtu mezi kandidáty muži a ženami. Ale protože bylo mnoho různých seznamů, a často první osoba byla muž. Takže tam, kde zvítězil pouze jeden kandidát, byl to muž. A z tohoto důvodu, i když tu byla povinnost rovnosti počtu, tak tu není rovný počet poslanců a poslankyň eh, v parlamentním skromáždění, ačkoliv tu došlo k podstatnému zlepšení oproti předchozí situaci. A mohu vám říci, že v novém parlamentním schromáždění je 68 poslankyň, to je 31,3% ve srovnání s 59 ženami v roce 2011, což naznačuje určitou míru zlepšení a mezi všemi prezidentskými kandidáty 27 jich bylo celkem pouze jedna kandidátka, které se příliš nedařilo. Myslím, že obdržela 0, jenom 0, něco hlasů. To nebyl příliš dobrý výsledek, takže zbývá ještě udělat hodně práce. Teď pokud je o účast mladých lidí, tak tady máme spoustu různých údajů týkajících se eh, věkových skupin mezi registrovanými, ale nevíme, kdo z nich hlasoval. To je takřka nemožné zjistit. Pokusím se tato čísla najít, ale takže ona to bude v závěrečné zprávě. mimořádná pozornost byla věnována tomu, aby se mohli účastnit i lidé s postižením, třeba hlasovací lístky, které měly brajlovým, označené brajlovým písmem. Obzvláštní pozornost byla věnována přístupnosti volebních míst Zkrátka a dobře, byla tu jasná snaha věci zlepšit. Někteří z vás, to je pokud jde o ten průběh těch voleb a toho pozorování, tak ještě odpovím na otázky pana Van Dálena. Ano, Arabská liga vyslala delegaci. A trošku jsme se pousmívali, když jsme slyšeli eh, zástupce Arabské ligy, který eh, se eh, jaksi vychloubal úrovní demokratizace, pokud jde o průběh volebního procesu v Tunisku. Snad z toho byly vyvozeny i nějak, nějak, vyvozena nějaká poučení. Každopádně tam tito zástupci byli. Pokud jde o další otázky a komentáře, to, ty se týkají spíše celkové politické a socioekonomické situace v Tunisku před, v průběhu a po proc- volebním procesu. To je trošku nad rámec naší pozorovatelské volební mise. Ale já si přesto dovolím k tomu poznamenat pár věcí jeden aspekt, který jasně vyplývá z těchto voleb, je, že ten sever a to pobřeží hlasovali jinak než střed země a jich země. Na jihu a ve středu země tam eh, měl dobrý výsledek pan Marzuki v prezidentských, v prezidentských volbách a Tam tedy došlo k vítězství, ale Nida Tunes a Fik Tunes, což jsou další menší strany, ale které se prezentují jako moderní, laické a liberální. A pan Esipsi, tak ty získali maximum hlasů na severu, na pobřeží a v jednom ze eh, dvou eh, distriktu Tunisu. Pan Marzuki také získal dobré skóre ještě v jedné další oblasti. A to je právě ta výzva pro politickou scénu. Jak eh, vytvořit, eh, zorganizovat decentralizaci regionálního charakteru, ale jak také zorganizovat orgány na místní úrovni že v Tunisku nejsou žádné úplně eh, nezávislé eh, obce, eh, městské části. Je to taková trošku jakobinská centralizovaná organizace. Samozřejmě se to dá, protože ta země není příliš hustě osídlená, ale když nedáme větší autonomii městům a obcím, bude těžké celou zemi potom nasměrovat eh, cestou na cestu eh, ekonomického a sociálního rozvoje. A jak víte, Evropská unie většinou ne, se nepouští do pozorování regionálních voleb, ale to je jedna z určitých eh, obav. A Bezpečnost, to je taky velká obava, zejména protože situace v Libii, v sousední zemi, je velmi, velmi znepokojící. Tunisko má vysoký počet bojovníků působících v jiných zemích. Ta čísla jdou, jsou nějakých 3-4 tisíce zhruba, to je podstatné, podstatné množství. Takže to budou ty dvě největší, největší vize. Možná ještě jedna, třetí, a to je konsolidace demokracie, hospodářský rozvoj a otázka bezpečnosti. Tato vláda, tento parlament, tyto organizace občanské společnosti budou zapotřeb, mít zapotřebí veškerou pomoc, kterou jim můžeme dát. A je to také v našem zájmu. Je zřejmé, že důležité změny, který může dojít v Alžírsku, což je další velká sousední země, která trpí takovou, skoro by se dalo říct, politickou sklerózou. I tady jsou velké výzvy. A ještě připomínám, že Enada nepředstavila kandidáty v prezidentských volbách. Takže nevíme, nebo že se nevyjádřila také ve prospěch kandidátů druhého kola, i když bylo e, evidentní, že mnoho členů a aktivistů podpořilo Marzukiho, ale nejenom Marzukiho. Interpretace některých je taková, že Enada chtěla být opatrná, aby zabránila takzvanému egyptskému scénáři. Což na Tunisany hodně zapůsobilo a chtěli se tomu za každou cenu vyhnout trabajo. Děkuji vám mnohokrát, paní, za veškerou vaši práci, za prezentaci a za ty dobré zprávy, které jste nám přinesla. A teď uděláme přestávku tři minutky a budeme pokračovat s ministrem pro zahraniční záležitosti ze Somália Landu. Bueno, vamos a, a continuar. Dobře, budeme tedy pokračovat s posledním bodem a to je výměna názoru s Mohorem Brichionisem, ministrem pro zahraniční záležitosti ze Somálialandu. Situace v regionu je nesmírně komplikovaná, jak již víte, a složitá. Region čelí velkému počtu výzev, zejména v oblasti bezpečnosti a rozvoje prioritou, evropskou prioritou je pomoci k pacifickému, eh, pacifické změně směru, kde budou podporována lidská práva a budování demokratických institucí. Evropská unie nabídla Somalilandu pomoc, aby byly dosaženy tyto cíle, protože stabilita tohoto regionu patří k našim fundamentálním zásadním obavám. Vyslechneme si uh, pana Johnio uh, eh, který dostane prostor na několik minut. Děkuji za prvé. Chci poděkovat všem, kteří se dostavili a jménem lidu Somalialandu chci vám poděkovat za tuto příležitost abychom pohovořili na téma, která se týká Somalilandu. Jsem velice rád za tuto příležitost obrátit se na členy výboru Evropského parlamentu a, a, a, a hovořit o tématu eh, Somalilandu a také chci poděkovat za rozvojovou pomoc, kterou dostáváme. Eh, lid Somalilandu eh, skutečně za to velice děkuje. Eh, dovolte, abych se zaměřil na tři oblasti dnes. Jednak Land eh, je nový stát, nezávislý stát a eh, přejeme si, aby rozvojová pomoc tedy přišla přes náš rozvojový fond a tedy podle kritérií našeho národního rozvojového plánu. Také chci pohovořit o stazích se Somálskem a o mezinárodním úsilí bojovat proti piráctví a terorismu v africkém rohu. Na začátku krátké rezime nedávné historie mé země. Jak asi víte, Somaliland eh, byla chráněná eh, zóna od roku 84 až Mm, tedy eh, do 96, kdy se stalo nezávislým státem a pět let po nezávislosti Somaliland eh, se rozhodla, že se spojí se Somálskem a vytvoří se Velké Somálsko, eh, kde v podstatě to jsou něk- několik bývalých evropských kolonií, ale bohužel to bylo katastrofické rozhodnutí pro můj lid. Okamžitě lid Somalialandu byl vyloučen z rozhodovacích procesů a tedy v nové vládě neměl žádný hlas a i došlo tedy k převratu a po té, co v říjnu 69, eh, tedy eh, po tom převratu, tak Mohaj Sabat eh, nastolil diktaturu, vojenskou diktaturu a vedla se násilná kampaň proti lidu, došlo k zabíjení, 200 tisíc civilistů bylo zabito a došlo k k masovému vysídlení do Etiopie a naše hlavní město hm, a hlavní města trpěla tedy bombardováním a vojenskými útoky a e, v roce 1991 se e, lidé Somalilandu rozhodli, že opustí tuto dobrovolnou unii a sami budou aspirovat na nezávislost. E, vedoucí představitele somálského národního hnutí vyhlásili nezávislost v květnu 1991 a v mezidobí mnoho lidí hm, aspirovalo na mír prostřednictvím tradičních metod řešení sporů a e, tyto e, metody e, znamenaly i několik konferencí o usmíření. V květnu 2001 se konala konference a somalský lid tedy podpořil ve volbě mm, ústavu a nezávislost Somalialandu. A Somalialand mm, konal volby v roce 2002, parlamentní volby 2005 a dvě prezidentské volby 2003 a 10. Poslední mm, znamenaly mírový přechod moci a mezinárodní pozorovatelé dohlíželi nad volbami i na, u všech, i v roce 2003 a dospěli k závěru, že byly svobodné, spravedlivé. V podstatě my, jsme, my máme eh, do, mm, dobrou demokratickou historii, ale trpíme diasporou. Více než 400 tisíc eh, studentů ve středních, máme 400 studentů ve školách a máme univerzity a e, i výdaje, vládní výdaje se zvýšily a my jsme mohli zavést i svobodné, e, svobodnou školní, pardon, bezplatnou školní docházku i pro dívky, nejen pro chlapce. A my e, tedy dodržujeme principy mezinárodního práva, i když okolní země neuznali naši nezávislost. Nicméně Dovolte, abych eh, zmínil některé klíčové body závěrem. Za prvé, Somaliland plní veškerá kritéria pro svoji státnost podle mezinárodního práva, podle eh, umluvy z Montevida z roku 1993, jinými slovy. Máme permanentní obyvatelstvo, určené území, efektivní vládu a schopnost eh, vstupovat do vztahu s okolními státy a dále Unie s italským Somálskem z roku 60. To bylo čistě dobrovolné spojení a Somaliland byl nezávislý stát, byl uznán 36 členskými státy OSN ještě vůbec předtím, než eh, jsme se tehdy spojili s našimi eh, bratry z italského Somálska. Potom tato unie ale se rozpadla a, a my ale to se týkalo třeba i jiných států, jako Senegalu, Mali, Gambie. Také tam došlo k rozpadu různých států a i, nebo kolaps eh, eh, Arabské republiky, vznikla, vznikl Egypt a Syrie a v podstatě my ale mm, uznání tedy eh, je důležitý akt eh, a jiné stá- ostatní státy ale jsou laxní vůči našemu uznání a v Africe i v jiných částech světa. Existuje taková nervozita, že by se snad mohly měnit stávající hranice ale já nesouhlasím s těmito obavami, které se týkají Somalilandu. Hranice mé země jsou stejné jako e, ty za britského protektorátu, takže my jenom chceme, abychom se vláčili ke koloniálním hranicím a co je důležité, je, že Somaliland, jak jsem řekl, byl nezávislý stát již dříve se svými právy a takto byl i přijat a akceptován ze strany OSN i mezinárodním společenstvím. Jsme byli tehdy uznáváni v roce 60 eh, eh, od 28. června do 1. července. Co je důležité, že lid Somalialandu jasně několikrát to deklaroval, včetně Eh, referenda v roce 2000. 97% obyvatel hlasovalo pro eh, uznání Somalialandu jakožto nezávislého státu. Republika Somalialand je demokratickou republikou, Somalialand je eh, země mírová, stabilní a aplikuje principy právního státu. Bohužel mezinárodní společenství nevzalo do úvahy všechny tyto faktory a mm, nechce tedy uznat eh, ty hranice, které existovaly v roce 60. My eh, si myslíme, že když se eh, pokusíme měnit tyto hranice, tak to je potenciál pro, konflikt a navíc mm, britský eh, protektorát existoval 76 mm, let eh, a eh, Somaliland tehdy mm, byl tedy pod protektorátem a i vlastně více než století fungoval takto. A Eh, existovalo, eh, Somaliland existoval vlastně dlouho jako funkční stát, eh, takže víme, že již tedy myšlenka velkého Somálska již nefunguje. A proto jsme se obrátili na mezinárodní společenství, aby podpořilo dva státy, které budou žít spolu v míru. Somaliland má možnost a schopnost i zkušenost i pomáhat Somálsku, aby řešilo své vlastní problémy apelujeme na mezinárodní společenství, na Evropský parlament a na členské státy jako hlavní hráče, aby uznali realitu v terénu. Je třeba akceptovat, že Unie mezi Somaliland a Somálskem, že to se rozpadlo v roce 1991. A mm, není žádná možnost tedy vrátit se zpět k něčemu, co nefungovalo. Evropský parlament zde by měl apelovat na mezinárodní společenství, aby se podívalo novým okem na tuto věc. A je třeba myslet ponovu. A je to taková příležitost přece, jak stabilizovat situaci v oblasti eh, afrického rohu a vlastně potom budeme schopni nalákat více přímý, přímých investic a dostávat úvěry od mezinárodních institucí. A to vytvoří pracovní místa, zvýší to příjmy do rozpočtu a budeme moci poskytovat lepší služby našemu lidu, snížit nezaměstnanost a především mladých lidí. To sníží i atraktivitu pro teroristy a silné příjmy do státního rozpočtu také i zlepší stav naší bezpečnosti a budeme efektivnějším partnerem v boji proti extremismu, piráctví, terorismu a všem těmto eh, špatným fenoménům. Větší prosperita také posílí naší demokracii a umožní nám eh, jednat jako příklad pro ostatní země které eh, třeba i Somálsko, budeme příkladem, jak budovat eh, od nuly demokracii. Také dovolte pár slov eh, o vztazích mezi Somalialandem a Somálskem. Z evidentních důvodů zde máme určitou empatii pro utrpení somálského lidu. Také i chceme poděkovat mezinárodnímu společenství za podporu Somálska. Také i děkujeme členským státům, které přispívají a těšíme se na dobu, kdy nastane mír v Somálsku a protože jeho lid si to zaslouží, nic jiného si nezaslouží. Samozřejmě máme politické spory s vládou v Mogadišu, ale snažíme se je řešit prostřednictvím dialogu a vyjednávání a především jsme zahájili tento dialog již v roce 2012 s cílem vyjasnit si vztahy Turecko bylo takovým facilitátorem tohoto procesu. Chtěli bychom, aby členské státy EU sehrály aktivní roli v tomto dialogu, který probíhá mezi Somálskem a Somalilandem. A doufáme, že prostřednictvím dialogu se podaří eh, se osvobodit a získat nezávislost. Prezident Eh, Somalilandu Chamusielo a prezident Somálska eh, Mahumint se sešli v Djibouti minulý měsíc a dohodli se, že budou pokračovat v dialogu a zavázali se, že eh, budou respektovat to, co slíbili. Mm, a pan Emerkel, prezident v Djibouti, tedy byl hostitelem a je otevřený tedy usnadňovat eh, tato jednání, kdy to bude potřeba a i eh, Evropská unie také podporuje tyto rozhovory. Byla přítomná na prvním kole, potom už ne. Tady jde o to, aby se eh, dohoda získala mírovou cestou, a Evropská unie by měla se více zapojit, proto také apelujeme i na Africkou unii, na OSN, Somaliland eh, i spolupráce v boji proti piráctví, terorismu, extremismu eh, v, v africkém rohu. Jsme víceméně muslimskou zemí, která je ale proti terorismu a Mm, část našeho rozpočtu jde na bezpečnost právě. Spolupracujeme s ostatními státy v regionu a se širší mezinárodní komunitou, kdy si vyměňujeme informace o teroristech. Eh, víme, že terorismus, který vzniká v našem regionu, může i ohrožovat eh, dopravu eh, evropských občanů. Incidenty pirátství u pobřeží Somálska bohužel Eh, to situaci zhoršilo. Somaliland hraje zásadní roli v boji proti tomuto pirátství v regionu. I zapojilo se do mezinárodní kontaktní skupiny v boji proti, eh, Somal, eh, proti pirátství u pobřeží a i my se snažíme tedy za přispění EU zlepšovat eh, naše námořní kapacity. Evropská unie je mm, největším donátorem, my děkujeme, jsme vděční za podporu, které se nám dostává od EU. A, mm, takže my vy jste vytvořili tedy e, úřad eh, u nás, poté nás má nasledovat Dánsko a Spojené království, které také otevřou své úřady můj kolega Sarat Areši, který, Ashire, který je ministrem pro národní plánování, je schopen poskytnout další detaily o podpoře, kterou potřebujeme v naší zemi a o podpoře, které se nám dostává od členských států. A s další evropskou podporou Somaliland sníží nezaměstnanost, posílí principy právního státu a i bude bojovat proti násilí, násilí na ženách a včetně FGM. A děkuji vám tedy za pozornost. Somaliland je mírovým národem, demokratickým, stabilním. A děkuji za veškerou podporu EU a Somaliland pokud bude uznán, tak bude moci přispět více ke stabilizaci oblasti afrického rohu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane ministře. A nyní eh, dáme kolo příspěvků našich členů. Začíná pan Lič. A mm, máme čas, nemáme tolik přihlášené diskuse, takže neomezíme čas na vaše příspěvky. Ganz herzlichen Dank für Děkuji vám srdečně za to, co jste řekl. Sedím zde. Děkuji vám mnohokrát za to, co jste řekl. Děkuji také za to, že jste nám podal zprávu o tom, jak, se, jak vývoj pokročil. Já jsem si ve zprávě přečetl, jak veliké výdaje jste skutečně měli eh, v době mm, stávání se nezávislými, jak jste museli na jedné straně vést ten eh, vnitřní proces eh, jako Mm, budování demokratických struktur a pokračovali jste tady krok za krokem. Děkuji také srdečně za ten příspěvek, který vykonáváte jako země v africkém rohu eh, v bojování proti piráctví a děkuji vám také za vaše naprosto jasný E, za vaše naprosto jasná slova, jak je pro vás je důležité aktivně potírat terorismus ve vašem regionu. Mám dvě otázky. První otázka. E, říkal jste, že tam je Evropská kancelář a Evropa jako největší e, donátor peněz. Mohl byste nám říci, kam tyto peníze z těch podpor jdou, do jakých oblastí a zda jste spokojen s tím, jak to probíhá, anebo kde byste podporovali obzvláštní podporu Evropské unie, anebo kde byste ji viděli jako smysluplnou. A za druhé, jste se zmínil o tom, že Dánsko a Velká Británie eh, mají svá zastupitelství u vás. Jaké jiné země Eh, se zde vyskytují, které by chtěly spolupracovat se Somálialandem, jaké země jsou nejaktivnější ve vstupování do kontaktu s vámi a mají zájem na tom, aby se podíleli na rozvoji. Prosím o další příspěvek. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Děkuji za to, co jste řekl. Někdy je to tak, že určité uznané státy jsou e, nesprávnými státy a jiné jednotky či organismy, které nejsou mezinárodně uznávány, prokazují faktickou státnost a mm, jsou schopny vybudovat administrativu či zprávu, eh, která dává lidem ale alespoň o kousek více struktury a bezpečnosti. A takový případ máme není před sebou. Otázkou vlastně je, jak vy v rámci Africké unie chce, postupovat. Snažíte se projíždět africkými státy a, mm, jak si, abych to tak řekl, verbovat je eh, pro Somálialand, tak jako to bylo v Jižním Sudánu, abyste získali obecné uznání v rámci Afriky, a nebo spíše sázíte na to, že stejně existují de facto vztahy s vámi, aniž se mezinárodně uznávají. Jinými slovy, říkáte, Eh, stačí nám, když se s námi bude kooperovat a provádět eh, projekty v oblasti rozvojové pomoci. To je vlastně ta cesta, která skrývá v sobě méně konfliktů, protože si musíme uvědomit, že jako Evropská unie mm, eh, podporujeme region v Mogadišu, vyslali jsme tam školící misi, eh, byly tam poslány jednotky, které tam cvičily místní, také jsme pomáhali v boji proti Al-Shababovi a snažili jsme se poskytnout perspektivu o jiným částem Somálska či Somalilandu. Ale jak to jde dohromady? Mohu vycházet z toho, že ne, že se nepohybujete směrem ke žhavému konfliktu s Mogadišu. Jak hodnotíte tuto situaci? Jak hodnotíte také ochotu z Mogadišu vás zaprvé brát vážně jako partnera a eventuálně také udělat krok navíc a sice akceptovat nezávislost. Děkuji mnohokrát, pan Tanok. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já dlouhodobě podporuji, pane ministře, vaši aspiraci eh, o nezávislost. Naše skupina obecně se klonila velmi sympaticky k tomuto cíli. A já jsem byl zpravodajem k Afric, africkému uh, misu, ale bylo těžké získat uh, podporu pokud je o o otázku znovu uznání Somaliland. Myslím, že jsem jediným poslancem tady, kdo byl v, Somali, v Somaliland a dostalo se mi um, úžasného přijetí um, místní vládou. Vaše země je modelem stability a demokracie ve, eh, v, v regionu s zmítaném problémy. A vy zmiňujete legální politický i morální argument, proč, by, proč si zasloužíte uznání. Vy jste byli uznáni v roce 1960 asi týden. A proč je stát třeba Djibouti? Eh, když před tímto, eh, nebo třeba když se podíváme na další, další státy, Kenia a další po dekolonizaci v eh, Francii, 25 let již 25 let máte stabilní samozprávu, de facto všechny atributy státu, bojovali jste proti piráctví, odoláváte Al-Shababu, máte tradici umírněného sufického islámu. Bohužel, i ma, ani moje země, Británie, jsme nebyli ochotní se, se eh, ujmout ve vedení její příkladem, pokud jde o uznání. Když se konala somálská konference v Londýně, tak otázka státnosti Somaliland byla ponechána jako otevřená otázka, nebyla odmítnuta, ale nebyla ani schválena. Všem globální společenství stále má nerealistický sen eh, oživení Somálska. Ale kdy tohle bude konečně eh, nazíráno v pravém světle, to znamená jako fikce. Já si myslím, že v mnoha ohledech, kdybyste byli nezávislým státem, tak byste mohli mít lepší vztahy s Mogadishu. Byly tam dva samostatné státy, Eritrea a Jižní Sudan, které vznikly a byli byste asi úspěšnější, kdybyste dosáhli státnosti. Ale jenom krátká otázka. Jak jaké perspektivy má Barbara, aby se stala obchodním centrem v této části světě, světě a jak to je s přírodními zdroji? Hovořilo se o, o e, nějakém plynovodu přes e, vaše území, z čehož byste měli příjmy. Je možné, že by k tomu došlo? E, pan Šenavi se k tomuto klonil, ale on bohužel už není naživu. Takže jaká je perspektiva vašeho těžebního průmyslu? Děkuji, pane Tanoku. Eh, eh, zůstává nám čtvrthodinka, abychom respektovali práci tlumočníků, tak je poprosíme, aby tady zůstali o pár minut déle, aby pan ministr mohl zareagovat na všechno. Děkuji. Kolega Galer, myslím, že pronesl velmi dobrou poznámku, že Eh, etablované státy často selhaly, zatímco Somaliland se daří pokračovat, eh, postupovat před. A mám několik přátel, kteří jsou přáteli Somalilandu. A přinášejí dobré zprávy z vašeho rozvoje. Ale jsou tu některé vážné argumenty, které je třeba zvážit. To znamená účinná vláda, demokratické volby, referendum, A to v situaci terorismu, nestability. Takže má otázka je následující. Já sympatizuji s vašimi cíly. Ovšem otázkou je třeba postoj Africké unie, protože si myslím, že to bude mít klíčovou roli. Mají-li země, jestli tedy země vašeho vlastního kontinentu podpoří vaše cíly, kdyby, kdy, cíle, kdyby je podpořili, tak by to bylo snadnější. Je však povzbudivé, že byla založena kancelář EU ve, ve vaší zemi a EU-aid. E Myslím, že hlavním kritériem teď bude vytrvalost a praktická implementace, která prokáže vaši schopnost stabilizovat region, poskytnout mír, ekonomickou spravedlnost a pokrok.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 nová poslankyně, byla jsem ve švédském parlamentu, v zahraničním výboru 8 let a sleduji uh, situaci ve vaší zemi, vyslali jsme tam řadu delegací. Myslím si, že jste demokratickým modelem. Všem otázka, kterou chci položit blízká země vám je Punsko, kde má odlišný status. Jsem se setkal s mnoha lidmi z Punska, kteří říkají, že nechtějí samostatný stát, ale že chtějí širokou autonomii. Takže jaký je váš vztah s nimi v dnešní době? postupují k nezávislosti, anebo je stále ještě těžší představa nezávislosti? Autonomie tedy. A ještě poslední řečník. Děkuji. Je mi opravdu potěšením, že vás tu dnes máme. Inspiruje mě vaše sebedůvěra i od vaší diaspory, která je v mnoha členských státech Evropské unie. připomenout, že dnes je Světový den demokracie. A uznání Somalilandu by bylo tudíž na místě. Jsou tu eh, samozřejmě, eh, jak víme, že tak eh, byly různé jiné země, jako například Senegambie, Eh, z které se stal Senegal a Gambie, tam ty nevydržela příliš dlouho, jenom 6 měsíců, a UAR. A já doufám, že Somaliland bude postupovat stejně pozitivně. Je dobré, že mohou volit všichni muži i ženy zletilého věku. Dánsko, Spojené státy, Nizozemsko za podpory Norska by mohly podpořit rozvojové fondy eh, Somaliland. A vítám také eh, práci nemocnice, která zejména podporuje ženské zdraví, která je často kultura, kulturní tabu, stejně jako boj s, eh, proti mutaci pohlavních orgánů a pokles výskytu některých chorob členské státy OSN i další by měli se připojit k tomuto uznání a chci poděkovat Charlesi Tenokovi, který, i když je politickým oponentem, chci mu poděkovat za jeho podporu Somalilandu i za jeho rady a za podporu mé vlastní iniciativy. Protože já chci vytvořit skutečnou průřezovou eh, delegaci přátel Somalilandu takže případně mě můžete eh, kontaktovat. Nikdo si z toho nemůže udělat vlastní projekt, musíme vytvořit skutečný konsenzus podpory eh, ve prospěch této moderní sunecké země, která může být zdrojem stability pro celý region. Děkuji mnohokrát a protože máme jenom pět minut, eh, požádám vás, abyste zhrnul vaše reakce, aby mohli tlumočnice včas odejít že já se vyjádřím k některým otázkám, které tu zazněly. Eh, Shannon Dank, tedy těm, kdo hovořili německy, já to hovořím trochu německy, protože jsem tam studoval, ale raději budu hovořit anglicky. Takže pokud jde o otázku Evropské unii a těch rozhovorů a tak jak jsem řekl dříve, Somaliland byla již v minulosti nezávislým státem. A hodně se liší od Eritreje a Jižního Sudánu a jiných států, které získaly od té doby nezávislost. Byli jsme nezávislým státem a dobrovolně jsme se pak rozhodli připojit se k Somálsku se záměrem existence širšího Somálska, včetně Djibouti, část Etiopie, části Keni. Ovšem ta, tento akt Unie nikdy nebyl ratifikován. Proto se považujeme za de facto nezávislý stát. Byli jsme i oficiálně nezávislí už v minulosti, takže jsme jakýsi jedinečný případ, dosud nevýdaný v minulosti. Možná, že Egypt a Syrie jsou podobné. A pak ty další státy, které tu zazněly. Ale těšíme se. Nezávislosti jsme členy mezinárodního společenství a rozhodli jsme se potom vstoupit, připojit k Somálsku a teď jsme se rozhodli znovu obnovit naši nezávislost a e, být samostatní. Jistě, že bychom si přáli, aby se tak stalo prostřednictvím dialogu, prostřednictvím hovoru. Tento proces jsme zahájili. Ale bohužel neexistuje žádné stabilní Somálsko, s nímž by bylo možné vést rozhovory. Somálsko prochází problémy, teprve teď mezinárodní společenství si uvědomuje a uznává tedy vůbec existenci Somálska. A my jsme zahájili naše vlastní rozhovory od roku 2012 a jsme přesvědčeni, že tyto rozhovory povedou k jakému si přátelskému rozvodu dvou národů, které se dočasně spojily dobrovolně, přičemž nyní chceme přejít k vlastnímu nezávislému statutu. Djibouti je také státem. A Djibouti bylo francouzské Salma, Somálsko, francouzské Somaliland. A oni se rozhodli, že se nepřipojí k tomu Somálsku, protože viděli ty problémy, které, ke kterým tehdy v Somálsku docházelo. A Djibouti moudře se rozhodlo zůstat stranou, nestát se součástí celého toho procesu, který vyústil v dnešní situaci. Dnes máme efektivní situaci, demokratickou vládu, splňujeme všechna kritéria státnosti, máme definované hranice, máme populaci, uzavíráme dohody s Evropskou unii a dalšími státy, máme skvělý vztah s našimi sousedy a máme velvyslanectví v mnoha členských státech a e, cestujeme do některých zemí s naším pasem. Takže jsme vnímáni jako de facto nezávislý stát, ale vzhledem k nedostatku uznání, pokud jde o členství OSN, EGADu, e, Evropské unii a dalších, tak máme samozřejmě problémy s rozvojovými otázkami. Ale třeba Punt, Puntland je součástí širšího Somálska. Čili italské části Somálska. A rozhodli se, že budou součástí. Nyní Somálsko má je federální podobu, která se stává z několika federací a Puntland je součástí tohoto širšího původně italského Somálska. Somaliland je jiná, že my jsme byli součástí britského Somálska. A dosáhli jsme nezávislosti před tou italskou částí, jejíž součástí je Punsko. Takže oni nechtějí e, být úplně samostatní, jsou součástí toho somálského procesu, jeden z federálních států, které nyní vznikly. A také to tak zůstane. So, Somaliland je původně britskou kolonií s vlastními hranicemi, s vlastní eh, nezávislou historií. A myslím si, že bychom, myslím, že z právního hlediska to můžeme uhájit, ale samozřejmě je důležitá ta politická stránka, vést dialog s našimi kolegy, eh, i s EGADem. Navštívili jsme Keniu, Djibouti, eh, Ugandu, Jižní Sudán. A máme velvyslanectví ve všech těchto sousedních zemích. A jsem si jist, že Evropská unie dojde k uznání. A co očekáváme od Evropského parlamentu, je, abyste pochopili, jaká je situace, abyste se seznámili s historií naší a abyste podpořili e, ten, tu, naši, tu naší aspiraci. Protože je tu určitá tedy komp, snaha kompenzovat dopady války. Hodně lidí investuje do Somálska, Středoafrické republiky a jinde. A já vím, jaké jsou problémy mírotvorné činnosti. Ale jestliže někdo podporuje tyto země, v kterých se lidé zabíjejí dobře, ale když se člověku naopak daří a má dobré výsledky, tak místo, aby se mu dostalo potom podpory, tak bohužel je to úplně obráceně, nikdo na vás nemyslí. A říkám, vám se daří dobře, takže nepotřebujete podporu. To je bohužel současná situace. Ale my jsme přesvědčení, že Evropská unie, Evropský parlament by měl podporovat to, aby ti lidé, se, kteří mají dobré výsledky, aby byli uznáni, aby dostali příležitost se posunout dál. Takže my potřebujeme vaší rozvojovou podporu. A teď eh, předám slovo kolegům, jestli dovolíte. Lo siento, no tenemos más tiempo los interpretes. My to velice líto, ale už nemáme čas. Tlumočníci musí končit. Když tak odpověste na tu jednu otázku, ale prosím pěkně dejte jenom jednu jedinou odpověď, ano? Děkuji. Otázka. European government uh, expresses several times it a desire to use Berber report for up to one third. Berber. Takže, jak víte, nyní pouze se používá tedy přístav Djibouti, takže tady jde o to i přístav Berbera. Ano, Berbera. Takže to je tedy možnost, jak se dostat tedy do Jižního Sudánu. A proto to uznání pro nás je tak důležité, protože to by v podstatě mohl být pro nás důležitý koridor. Pokud jde o e, plynovod, tak zde e, čínské firmy tento rok začnou e, těžit plyn a doufáme, že i budou používat Berbera jako přístav. Zde existuje velký zájem o přírodní zdroje v Somalilandu. E, tedy ropné společnosti mají velký zájem, dostali koncese <clears throat> těžit ropu a potom i se to může týkat minerálu třeba. Děkuji, děkuji eh, delegaci Somalilandu. Omlouvám se, že jsme neměli dostatek času a děkuji také tlumočníkům za trpělivost. A tím jsme skončili a uvidíme se 6. Eh, února zde odpoledne. Thank you very much.